Vážení kolegové, zahájíční zasedání. Vítám vás zde a vítám zde Johana Kellermana. Na formálním slyšení Poté, co byla paní Kellermanová oficiálně jmenována Evropskou komisí na pozici členky výboru pro řešení problémů. Takže nejprve vám chci pogratulovat, paní Kellermanová. A jak víte, tak členové skupiny, pracovní skupiny pro bankovní unii a další poslanci si již za zavřenými dveřmi vyměnili názory s paní Kellermanovou a s dalšími vybranými kandidáty. Myslím, že to byla zajímavá diskuze také se zástupci Evropské komise kdy jsme hovořili o celé situaci na základě nařízení o jednotném mechanismu pro řešení problému a o postupu jmenování kandidátů do výboru. A teď se ocitáme tedy v poslední nejdůležitější fázi, což je formální slyšení paní Kellermanové. Paní Kellermanová je výkonnou ředitelkou a členkou správní rady Nizozemské centrální banky a Bezprostředně vám předám slovo, abyste mohla vystoupit s úvodním prohlášením, na něž máte pět minut. Následně Dáme možnost poslancům, aby vám položili své dotazy. Paní Kellermanová, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení poslanci Výboru pro hospodářské a měnové záležitosti, dámy a pánové, děkuji vám za váš čas, za to, že jste mi umožnili před vámi dnes dopoledne vystoupit. Je mi velkou ctí, že k vám mohu vystoupit, ehm, pokud jde o výbor pro řešení problémů, což je druhý pilíř bankovní unie. Když se podíváme na bankovní unii celkově a na dva existující pilíře, tak vidíme, že jednotný mechanismus dohledu, jak možná vědí němečtí lékaři a zdravotní eh, sestry, no, můžeme to vidět jako takové mlékaře, zdravotní sestry, které, kteří se snaží udržet pacienta při životě na, na pohotovosti, kdy chcete okamžitě pacientovi pomoct eh, a chcete mu pomoct, aby se okamžitě mohl vrátit do normálního života. Nicméně, pokud chcete, řekněme, takového pacienta banku přijmout na pohotovosti, musíte na to být dobře vybaveni a připraveni. A já jsem připravena chopit se tohoto velice důležitého úkolu. A důvodem je to, že jsme urazili již nyní velice dlouhou cestu v době před finanční krizí panovala situace, kdy jsme měli takzvaný evropský pas, byla tady celá eh, řada bank, které využívaly dané situace, aktivně působily v rámci Evropské unie i mimo ní, mimo ní, nicméně neexistoval žádný evropský dohled a koncepce řešení mm, problémů bank, eh, ten už eh, neexistoval Eh, vůbec neexistovaly tedy žádné mechanismy či nástroje pro řešení těchto problémů. Pak přišla krize, přišel krach Lehman Brothers a to byl pro Evropu obrovský šok. Já jsem se osobně podílela na spolupráci nizozemských, belgických, lucemburských a francouzských úřadů, kdy jsme se snažili v podstatě ze dne na den zachránit Fortis banku Fortis a snažili jsme se mm, na tom pracovat mm, max, s maximem úsilí. Bylo to v podstatě až hrůzostrašné, ale myslím, že se nám podařilo banku před okamžitým zhroucením e, zachránit a bylo to pro mě takové varování, že podobné situace bychom se do budoucna měli vyhnout. Nyní máme nástroje pro řešení podobných problémů, pro mm, řešení podobných krizí a máme také pravidla, která by nám měla umožnit eh, vyhnout se takovéto ztrátě pro daňové poplatníky a bylo by mi velkou ctí se na takovémto úkolu podílet. Mám zkušenosti jak v soukromém, tak v veřejném sektoru. Vím, jak eh, komplikovaná situace je při provádění přeshraničních transakcí, na nich se podílí celá řada stran, hrozí soudní procesy, probíhá zapojení na trhu s cenými papíry, je tam celá řada zainteresovaných subjektů, včetně státních úřadů. Nicméně myslím si, že výbor pro řešení problému může účinně pomoci. Jeho hlavním úkolem bude plánování mechanismu pro řešení problému a to si myslím, že je nejdůležitější úkol. Musíme totiž zamys- zajistit, že banky mm, nebudou mm, krachovat, že budou připravené zasáhnout a přijmout opatření pro řešení případných problémů a krize. Jakým způsobem by měl výbor pracovat? Měl by zajistit, eh, že banky budou fungovat řádným způsobem, že nebudou zneužívat peněz daňových poplatníků, a že nebudou eh, přerušovat poskytování zásadních eh, služeb. Myslím si, že Výbor pro řešení problémů by především měl být proaktivní. To si myslím, že je zásadní. Musí hlavně pracovat v oblasti prevence a předcházet eh, podobným bankovním problémům. Pokud je ovšem samotné řešení problému, tak tady bude muset k věci přistoupit tento výbor neutrálně, bude muset fungovat otevřeně, transparentně také vůči eh, státům, které jsou mimo eurozónu a bude muset jednat přiměřeně, protože ne všechny banky jsou stejné a situace a případy se liší, takže bude muset tento výbor vždy vyvážit eh, výhody či nevýhody, případné eh, likvidace, dopady na ekonomiku a tak dále. Pokud budu potvrzena ve své funkci, tak eh, vidím následující vizi pro výbor pro řešení problému. Jednak tento výbor bude muset fungovat ve velice komplikovaném prostředí s řadou zapojených subjektů. Vy jako Evropský parlament, vůči němuž se budu zodpovídat, pak je tady Evropská komise, národní orgány příslušné k řešení problému, SSM, EBA, finanční trhy a další a další subjekty. Budeme tedy muset spolupracovat úzce se všemi těmito orgány a zároveň bude muset výbor zůstat nezávislý až to bude potřeba. Za druhé, bude to představovat obrovský objem práce, ale nevíme přesně, kdy to bude zvláště potřeba. Jinými slovy, budeme muset být flexibilní a proaktivní a za třetí musíme být také důvěryhodní. Výbor bude muset prokázat, že dokáže krize řešit a bude muset ukázat, že přistoupí eh, k vnitřní rekapitalizaci, pokud to bude potřeba. Musí to být tedy důvěryhodná instituce a proto musí být eh, také otevřená, jasně komunikovat, naplňovat očekávání, musí být transparentní a odpovědná. Především tedy Evropskému parlamentu, vám, jeho poslancům. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. A nyní předávám slovo prvnímu řečníkovi, což je Pablo Zalba za EPP. Děkuji. Děkuji vám za vaše vysvětlení, paní Kellerman. Mám na vás jeden dotaz, konkrétní otázku. V případech řešení problémů, eh, kdy jsou zapojeny státní instituce, jaké opatření byste přijala v rámci SRM? zejména pokud jde o um, problém státní pomoci. Děkuji. Děkuji vám za tento dotaz. Ano, to je důležitá věc, na kterou jste poukázal. Ale myslím si, že um, ta první odpověď, kterou bych asi měla uh, říci, je, že bychom se měli vyhýbat státní pomoci. Měli bychom takovým situacím předcházet. Nicméně jsou zde ještě další dva aspekty k této věci. Celá situace je dosti komplikovaná a je třeba nastavit citlivou rovnováhu mezi mm, pravidly v legislativě, abychom zajistili, že komise je do situace vždy zapojena a že existuje systém předčasné, včasného varování, ale eh, zároveň je, také, eh, je zde také neformální cesta, což znamená, že bychom vždy měli mít Eh, vybudované neformální vztahy s Evropskou komisí na kvalitní úrovni, by nedocházelo k nežádoucím překvapením, k nedorozumění, protože to by byl asi vůbec ten nejhorší případ, eh, kdy potom musíte přistoupit k těm formálním eh, opatřením podle článku 18, tak v takovém případě musíte vědět, jak ta situace vypadá dohloubky, aby vás nečekala špatná překvapení. Takže je potřeba spolupracovat samozřejmě formálně, ale zároveň, a to je stejně důležité, i neformálně. Thank you. Uh, if we stay in the five minutes, there is also time for a follow-up if required by colleagues. The next speaker is S&D Group. Merci, Monsieur le Président. Merci. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám, že jste dnes mezi nás přišla. Jak jste řekla ve vašem úvodu, odpovědnost výboru pro řešení krizi je samozřejmě zásadní při řešení jednotného mechanismu pro řešení sporu, který je jedním z pilířů bankovního systému. My tedy velmi dbáme na to, aby ty bankovní praktiky, které jsme zažili v roce 2008, se neopakovaly a samozřejmě, aby veškeré ty záchrané eh, mechanismy neohrožovaly eh, občany a eh, tak, jak jsme to zažili a ještě v Belgii včera v podstatě v rámci stávky, jak víte. Takže Eh, kapitalizace by byla příliš jednoduchá a z eh, fiskální eh, stresové testy bank dokázaly už určité problémy některých bankovních subjektů, takže já bych se rád zeptal, jaký bude váš časový harmonogram v následujícím období a jaká opatření byste chtěla učinit, aby ten mechanismus byl co nejrychleji operativní, abychom se vyhnuli důsledkům eventuálního krachu bank pro občany. Děkuji.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 Uh, uh, uh, banks involved uh, because it could well be. Protože tak to může být. A musíme to vědět dostatečně včas. Takže příprava, plánování, tak, aby bylo všechno připraveno na tento fond. A také bych řekla, že se musíme poučit od ostatních institucí, ať už tady tak v zámoří. To budou nejdůležitější body našeho programu. Děkuji vám. Další na seznamu řečníků je Stanislav Odzok za EKR. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie panowie. Děkuji mnohokrát, dámy a pánové. Paní kandidátko, já mám stručnou otázku. Jaký bude vztah mezi likvidací bank v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí a mezi vztahem, pro strukturální, vztahem s ruktulár, strukturální reformou pro banky, aby byla větší jistota v bankovním sektoru. Yes, thank you. Ano, děkuji. Vy jste se ptal na vztah mezi likvidací a mezi strukturální reformou bank, která v tuto chvíli je na stole. Samozřejmě existuje propojení těchto dvou režimů. Já bych řekla, že oba typy pravidel jsou zaměřeny na to, abychom se vyhnuli k tomu, že existují banky, které jsou příliš velké nebo příliš komplikované na to, aby mohly být vůbec zlikvidovány. Já osobně vidím význam tohoto návrhu v tom, že nám poskytne nástroje pro dozor, abychom skutečně zajistili, že v rámci v těch bankách, které jsou příliš komplikované, se nám podaří ten komplikovaný systém postupně zjednodušit. Je to podobné některým pravidlům, která má už k dispozici náš výbor, protože samozřejmě při, během plánování řešení problémů je také e, složitost vlastnické struktury jedním z bodů, na který se zaměříme, když budeme zkoumat to, zda se problémy nějaké banky dají řešit. Takže je tam jisté propojení, ale je tam samozřejmě e, rozdíl v působnosti, protože jeden, eh, jedna pravidla se soustředí na eurozónu, druhá na celou Evropskou unii. Do jisté míry je tam ale také určité překrývání, účel je stejný. Podle mého názoru není třeba, aby se ta pravidla překrývala, ale rozhodně je důležité, aby eh, orgán pro jednotné řešení a dozorové orgány se mohly zaměřit na to, že je možné zjednodušit strukturu, pokud budeme mít pocit, že je třeba nějaké krizové situace řešit. Yes, for the ALDE. Ano, za ALDE, pan Tojre. Thank you, Chair. Ano, děkuji, pane předsedo. Paní Kellermanová, já bych měl také otázku a to, můžete z vaší dosavadní profesionální praxe uvést příklad, kde vlastně jste odpovědně působila v oblasti krizového managementu, protože teď v případně vaší nové funkci budete se muset zabývat krizovým managementem, takže existuje nějaký příklad z vaší dosavadní praxe, který dokazuje, jak jste postupovala abychom viděli, jaké zkušenosti v tomto oboru krizového managementu máme. Ano, děkuji vám za otázku. Samozřejmě je to velice relevantní otázka, jak říkáte, abychom zajistili, že SRB bude skutečně připraven na krizové řízení. Já jsem právnička a to znamená, že mám velké zkušenosti v oblasti sestavování komplikovaných kapitálových transakcí. Neřekla bych, že to bylo konkrétně krizové řízení, ale rozhodně mám zkušenosti s kapitálovými trhy. Později, když jsem se stala ředitelkou eh, Nizozemské centrální banky, tak eh, jsem získala více zkušeností s krizovým řízením, než bych si bývala přála a než by možná tehdy kdokoliv čekal. Začalo to eh, během finanční krize. Já jsem začala tam působit na konci roku 2007 a poměrně brzy poté už se ukázaly první známky krize. Osobně jsem se účastnila krizového řízení, které eh, se týkalo banky Fortis, což, byla vlastně, což byl vlastně první přeshraniční případ, který se vyskytl. A ve stejném období v Nizozemsku jsme měli ICEF, měli jsme banku ING která také měla potíže a potřebovala státní podporu. Dále jsme měli Eichon, velkou pojišťovnu, banku SNS Real a obávám se, že jsem se také e, účastnila jaksi osobně řešení všech těchto případů, takže jsem skutečně e, zkušenosti získala. Nedávno jsme se vrátili k SNS Real, protože v roce 2012 byla tato společnost znárodněna. V Nizozemsku to byla skutečně velice složitá situace. A tam jsme vlastně využili i určitou, určitý způsob uh, použití vlastního kapitálu, rekapitalizace z vnitřních zdrojů. A to byl tedy uh, vlastně jeden z těch nejnovějších případů v Nizozemsku, který jsme měli. A to mi dalo zkušenosti, které doufám, že využiji, pokud budu potvrzena ve své roli v SRB. Sven Gigold, prosím za zelené. Já se omlouvám, já jsem tady měl trošku problémy s elektronickým systémem a mám jednu otázku. Vzhledem k tomu, že jste z Nizozemska, a my v právním základu máme zajímavou diskuzi o možných rozporech mezi systémem řešení bankovní krize na vnitrostátní úrovni a na druhé straně mezi evropským systémem pro řešení krize. Myslíte si, že je tam určité pokřivení pravidel, že ve vysoce koncentrovaném vnitrostátním systému, který uh, má stabilní je založený na stabilních vkladech. Myslíte si, že ve vztahu k SRM eh, tyto banky musí vlastně platit více v tom evropském systému než v čistě národním vnitrostátním systému? Myslíte si, že je to určité pokřivení situace, že tyto banky vlastně musí platit více v tom systému, který je založený na celoevropské úrovni, než by museli v čistě národním vnitrostátním systému? Vy víte, že SRB bude mít také pravomoci v této oblasti, bude se zabývat také otázkami rozložení finančních prostředků v této oblasti. Ano, děkuji. Myslím si, že to je velice aktuální otázka. A musím přiznat, že nejví, nevím, jaká je aktuální nejnovější situace, nejnovější vývoj v těchto diskuzích. Takže pokud dovolíte, já vám poskytnu obecnou odpověď. A nebudu hovořit o konkrétní situaci v jednotlivých, slá, jednotlivých státech. Myslím si, že obecně je dobře, že banky, které jsou rizikové, platí více. Myslím si, že to je jedno z těch obecných pravidel, jedna z obecných zásad, které jsme přijali. A myslím si, že je to dobrá zásada z obecného hlediska. Nejsem si jistá, zda bych vám takto z hlavy byla schopna říci, co je rizikovější a co je méně rizikové. To je vždycky na velice složitou diskusi a ve svém předchozím zaměstnání jsem měla určité zkušenosti s tím, jak je obtížné toto stanovit. Je to vždycky velice obtížné rozhodování. Protože vždycky jde o to, ve vztahu k čemu to riziko porovnáváme. Takže ano, Eh, myslím si, že příspěvky založené na váze rizik, na rizicích, že to je dobrý přístup, ale nemám žádné univerzální řešení, protože vždycky jde o to, ke k čemu se to riziko vztahuje. Je to komplikovaná otázka. Děkuji, nejsou tady někde hodiny, aby mě upozornili na mou řečnickou dobu, ale chci ještě něco doplnit. Eh, takovou jednoduchou záležitost. Když vycházíme z z vkladů, tak samozřejmě, pokud máme hodně vkladů, tak jsme mnohem stabilnější jako finanční ústav. A proto si myslím, že problematika vkladů musí být ústředním prvkem diskuzí mezi členskými státy a radou, kde vlastně ta diskuze, a my jsme k tomu dostali všelijaké podkladové materiály a tabulky týkající se distribuce, která je vypočítána ne na základě jednotlivých členských států a ne podle eh, velikosti bank a jejich biznesového modelu, což je přesně to, co mě zajímá. Otázka distribuce mezi členskými státy se řeší tak, že dochází k pokřivení ducha tohoto nařízení ze strany rady. A to je podle mého názoru zvláštní věc, ale berte to teď spíše jako takové vyjádření, ani ne jako otázku z mé strany. Děkuji, chápu to jako takový komentář, ale také bych se k tomu zpětně vyjádřila svým postřehem. Chápu, co chcete říci, ale myslím si, že to je nadále velice komplikovanou otázkou, vzhledem tomu, že bankovní unie se zakládá na dvou pilířích, ale zatím nemáme systém pojištění vkladů. Takže když hovoříme o vkladech, tak eh, moje dosavadní zkušenosti naznačují, že vždy záleží na tom, jakým způsobem jsou vklady pojištěny, jak celý ten systém pojištění vkladů funguje. Takže tato otázka tady ještě bude nějakou dobu otevřená. Děkuji. Paní Kellerman, nyní pan Mono, prosím. Merci, Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, paní kandidátko. Já bych měl otázku, která se mi vrací pravidelně v hlavě a to je, že nám stále říkáte, že se zabýváte spíše řešením buying spíše než buyout, aby to nemuseli, eh, nemělo takové důsledky na daňové poplatníky. Když se podíváme na vklady, tak ti fyzické osoby, to jsou tedy zákazníci, kteří tam vkládají peníze a většinou jsou to také daňoví poplatníci. Takže v, v, to, v této situaci bankovní zákazníci a daňoví poplatníci jsou tytéž osoby. Proč tedy vůbec dáváte stranou řešení znárodnění v rámci e, zveřejněného systémového rizika? Mohla byste prosím na toto odpovědět? Děkuji za tento dotaz. Vy e, vlastně hovoříte o velice důležité věci o tom, jak celý systém má eh, fungovat, pokud jde o vnitřní rekapitalizaci, jaké nevýhody to může mít eh, oproti hm, záchraně z veřejných prostředků, jaké dopady to může mít na daňové poplatníky, na vkladatele a tak dále. To je také účelem tohoto nařízení a účelem celého plánovaného systému. Myslím si, že u každého systému je důležité, pokud chceme, aby fungoval, že musí být zcela jasně hned na začátku stanovena pravidla hry. A to je také velice důležitým úkolem pro výbor pro řešení problémů SRB, zejména v příštích letech, až se začnou poprvé od roku 2016 uplatňovat pravidla pro vnitřní rekapitalizaci. Je třeba jasně nastavit a říci, co to znamená, co již v jakých druhů um, kredito, věřitelů se to týká a bude potřeba zajistit, že věřitelé či investoři, kteří by měli podléhat tomuto nástroji pro vnitřní rekapitalizaci, aby věděli, o co se jedná, aby nebyli překvapeni, protože k panice obvykle dochází v okamžiku, kdy lidé nevědí, co nastane a jaké to bude mít následky. Pro mě je tedy velice důležité, aby SRB věnoval dostatek pozornosti komunikaci všech pravidel, v čem budou spočívat, jaký dopad budou mít a na koho. To bude součástí našeho eh, fungování, to bude jedním z našich úkolů, protože jakmile již panika propukne, pak už je velice obtížné tyto záležitosti komunikovat. Musíme jasně komunikovat také s vkladateli, aby věděli, jaká mají práva a do jaké míry se vystavují riziku tzv. bailinu, tedy té vnitřní rekapitalizaci. A tady je klíčová příprava. Musíme se tedy snažit ten nástroj vnitřní rekapitalizace prosazovat eh, maximálně, jak jen to je možné. Nyní pan Vandel Kellarde za EPP. Děkuji. Vím, že mám trochu obtížné příjmení, pane předsedo. Děkuji, paní Kellerman, že jste mezi nás eh, dorazila. Já se chci zeptat eh, na cross sektorální eh, biznesové modely, například když eh, banky jsou kombinovány s pojišťovnami, ty jsou právně mnohem komplikovanější, pokud jde o dohled. Eh, měli bychom je zvláště zohledňovat, protože tento model může přispívat případné nestabilitě, ale zároveň i stabilitě, protože dochází k diversifikaci rizik. Děkuji za tuto otázku. Je to velice dobrá otázka, je to také věc, které, o které jsem sama uvažovala vzhledem k tomu, eh, že pocházím z Nizozemska. Eh, Bank Assurance, eh, to je takový biznesový model, který, který u nás je velice častý, tedy kombinace banky s pojišťovnou. A vaše otázka je příliš komplikovaná, abych na ní jednoduše odpověděla ano či ne. Možná, že jste v to i doufala, ale opravdu si myslím, že kdybych měla odpovědět eh, pravdivě, tak řeknu, že to vždy záleží na okolnostech, že je třeba vždy pečlivě sledovat, jak jednotlivý mm, biznesový model funguje. A to, že od příštího roku budeme mít Solvenci 2 pro pojišťovny, tak to je obrovský pokrok a to sprůhlední mm, to, jakým způsobem pojišťovny fungují. A nakolik vyvažují eh, svá rizika, zda je to skutečně dostatečné. Ale na druhou stranu, naštěstí v oblasti pojišťovnictví funguje menší počet vzájemného propojení mezi skupinami než v oblasti bankovnictví, takže si myslím, že u pojišťoven to není tedy problém tak eh, naléhavý. Přesto eh, budeme sledovat velice pečlivě instituce, které kombinují model banky i pojišťovny. Děkuji. Thank you. Děkuji a poslední pervář Beres. Děkuji, pane předsedo, paní kandidátko, je, první otázka se vlastně souvisí s tou předchozí. Vždy jsem byla přesvědčena, když vlastně jsme budovali bankovní unii, že to bude mít důsledky také na pojišťovnictví. Vy jste v podstatě odpověděla ohledně konkrétního modelu bank a pojišťoven. A když analyzujete rizika, nemyslíte si, že v určitém okamžiku bude potřeba jít tímto směrem? A potom moje druhá otázka s bankovní unií a zjevně vlastně e, to bude instituce bankovní unie, mám pocit, že na jedné straně máme velmi federativní postup, velmi silná integrace Evropské unie, dohledový mechanismus, ale když se dochází k tomu řešení problémů, tak to je vlastně v podstatě taková mezivládní cesta, kdy každý si obhajuje svůj národní model. Nebylo by tedy lepší financovat, i když jste vlastně uvedla, že hodnocení rizik, že v podstatě není žádná křišťálová koule, pokud se týká eh, dobré schopnosti ohodnocení těchto rizik. Pokud nebylo by lepší tedy jít k systému více evropské integrace se zavedením systému zdanění bank, které by umožnilo financovat ten fond pro řešení problémů? Děkuji. Děkuji za tuto otázku, nebo v podstatě dvě otázky. Ta první se týkala pojišťovnictví a vy jste se mě ptala, zda je tedy vhodné, aby vznikla jakási pojišťovací unie, podobně jako unie bankovní. Ano, možná by to nebyl špatný nápad, jinak, ale abychom měli jednoho Mm, jeden dozorový orgán pro pojišťovny i banky, eh, tak zde už se taky stá nejsem, protože rámec pro banky ten byl naléhavě potřeba, mm, eh, zatímco, zatímco u pojišťovnictví aplikace moderních zásad řízení rizika a moderních zásad dohledu trochu zaostává oproti bankovnictví odvětví a myslím, že bude trvat ještě nějakou chvíli, než evropský pojišťovací trh dosáhne um, té úrovně, kdy plně zpracuje nový nástroj Solvence 2 a bude připraven a nazrálý pro další krok, pro další fázi. Jinak se ovšem dokážu připravit, představit, že v určitém okamžiku začneme uvažovat také o pojišťovací unii ale pojišťovací produkty jsou přece jenom jiné povahy než produkty bankovní a tak eh, bude potřeba, aby došlo k větší integraci na komunitární úrovni v jiných oblastech, například i v oblasti daní, aby skutečně začaly vznikat eh, celoevropské pojišťovací produkty. Takže si myslím, že ten časový horizont je u pojišťovacích produktů delší než u bankovnictví. A pokud jde o ten fond, na který jste se eh, ptala, kde se hovoří o tom, zda jít eh, cestou komunitární či mezivládní, tak eh, zde si myslím, že je potřeba, eh, abychom byli realisté. Já jsem realistka, dnes máme nařízení pro tuto oblast k dispozici a upřímně musím říci, že jsem si nedokázala sama představit, že se nám podaří zajít z bankovní unii v tak krátké době až tak daleko. A myslím si, že to je obrovský úspěch všech evropských institucí. A je to i velká zásluha Evropského parlamentu, že se nám podařilo v tak krátké době eh, dostat tak daleko. Pro tuto chvíli jsem velice spokojena, že se nám podařilo dospět až sem a Myslím si, že to je praktická cesta, jak postupovat dále. A začala bych tedy pracovat eh, s tím současným legislativním rámcem, který máme k dispozici. Kellerman. Děkuji, paní Kellerman, děkuji za toto velice zajímavé slyšení. Neslo se ve velice pozitivním duchu. Náš výbor bude příští týden v pondělí o vašem slyšení hlasovat. Následne, následně proběhle, proběhne hlasování na plenárním zasedání. Tímto vám děkuji, paní Kellerman. colleagues. Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, posaďte se. Přivítáme tu pana Dominika Lagurieho, který je zástupcem generálního ředitele, který má na starosti ředitelství eh, francouzského obezřetnostního dohledu. Vítáme vás ve výboru pro hospodářství evropské záležitosti a měnu. Máte tady, máme tu dnes formální slyšení, protože komise vás formálně navrhla jakožto jednoho z kandidátů na pozici ve výboru pro řešení krizí, pro jednotné řešení krizí. My tady máme slyšení s každým jednotlivým představeným kandidátem. A jak všichni kolegové vědí, na závěr proběhne hlasování v našem výboru, které máme na programu příští týden. Já děkuji Dominiku Laboriemu za to, že spolupracuje s naším výborem a už máte v tuto chvíli slovo, abyste mohl přednést svůj úvodní projev. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Na začátek se vám omluvím za svůj hlas. Není mi dnes úplně dobře. Doufám tedy, že mi bude dobře rozumět. Dámy a pánové, je mi velkou ctí, že tu dnes s vámi mohu být. Znám tento výbor a obecně parlament jako instituci, která se skutečně velice aktivně zapojila do přeměny formy vůbec institucionálního rámce eh, v Evropské unii a rámce, který používáme pro reakci na krizovou situaci a proto je pro mě velice důležité tu dnes být, protože v tuto chvíli probíhají v evropském rámci, rámci skutečně zásadní změny. Takže děkuji, že jste mi dali příležitost, abych se dnes představil a abych vám řekl, proč se chci připojit do výboru pro jednotné řešení problémů. Podle mého názoru to je klíčový prvek bankovní unie a proto je důležité pro mě osobně, abych se mohl stát součástí tohoto týmu, abych mohl sehrát svoji úlohu v této nové kapitole evropské historii, pokud jde o bankovní sektor. Je to pro mě důležité proto, že je jasné, že potřebujeme na krizi jasně zareagovat. Jsou na nás kladeny velice silné požadavky. A vy jste nám tady teď poskytli základní rámec a my na něj potom musíme nabalit ten zbytek, abychom skutečně mohli dostat očekávání ze strany občanů, států a celé řady dalších aktérů. Už nesmí dojít k žádné krizi, k žádným hospodářským i sociální, ani sociálním dopadům, jako byly ty, se kterými jsme se setkávali v roce 2008 a později. Já velice rád sehraji svoji úlohu v této oblasti a skutečně se vynasnažím. snažím co nejlépe. Já jsem byl tady, nebo dnes jsem ještě zástupcem generálního ředitele pro řešení krizí ve Francii. A to znamená, že tedy vím, že banky sami musí sehrát svou roli, musí zlepšit uh, svoji eh, schopnost reagovat na tyto situace. A na druhé straně jsou tady požadavky na orgány samotné, jak, jsou, jak ty vnitrostátní, tak ta, na tuto novou agenturu, tedy na výbor pro jednotné řešení krizí. Vše musí probíhat ve spolupráci. Dále máme tady jednotný dozorový orgán ve Frankfurtu, máme tady také samozřejmě jednotlivé vnitrostátní dozorové orgány a všechny ostatní subjekty na úrovni komise. Je tady komise, parlament, rada EU a další. A je tady třeba, aby všechny tyto prvky měly k dispozici silný rámec pro spolupráci a aby také uměli spolu dobře koordinovat svoje práce. To znamená spolupráce a koordinace, to jsou dvě klíčové součásti, dva klíčové aspekty reakce na krize, na krizové situace. Pokud tedy chceme zareagovat na nějaké potenciální střety zájmů mezi tímto novým subjektem a ostatními, musíme najít rychlé odpovědi. Musíme vybudovat tedy velice silný frámec pro spolupráci s Evropskou centrální bankou, ostatními orgány a také tedy s institucemi, s orgány EU, které jsou zapojeny do bankovního sektoru. Je to veliká výzva, já to vím. Ale ještě jednou opakuji, že jsem připraven hrát svoji úlohu. Já jsem se přihlásil na pozici eh, ředitele pro plánování řešení krizí a to proto, že tyto plány jsou naprosto zásadní a já tady jsem připraven se aktivně účastnit spolupráce, plánování, řešení krizí a to se všemi aktéry po celém světě, to znamená nejenom v, evro, v eurozóně, nejenom v Evropské unii, ale také se třetími zeměmi. Já vím, že být součástí tohoto výboru bude asi stresující, bude to veliký, veliká zodpovědnost, především v době krize a proto se vynasnažím eh, sehrát dobře svoji úlohu, protože už mám zkušenosti z různých typů krizových situací. Vím, že Evropská centrální banka je klíčový eh, orgán, její rozhodnutí jsou závazná a proto moji, svoji úlohu vidím v tom, že budu sloužit evropskému veřejnému zájmu a budu odpovědný evropským orgánům, včetně vám zde v parlamentu. Včetně vás zde v parlamentu. Cílem všech nařízení, které, která vybudovala vlastně výbor pro jednotné řešení problémů, je to, abychom předešli tomu, že bude třeba podporovat finanční instituce z veřejných peněz a také je třeba předejít hospodářským a sociálním dopadům na Evropskou unii. Toto jsou skutečně správné cíle. A já si myslím, že skutečně bychom se měli vynasnažit jich dosáhnout co nejdříve. Je tedy třeba, abychom byli transparentní, abychom byli schopni řádně zdůvodnit svá opatření. Závěrem bych chtěl říct, že to je velice eh, těžký cíl, ale velice eh, motivující a já skutečně mám obrovskou motivaci pro to, abych se mohl stát členem tohoto výboru. Jak už jsem řekl, skutečně se vynasnažím vynaložím veškeré, veškeré své schopnosti, budu se eh, zodpovídat vám. Samozřejmě budu jednat naprosto nestráně, nezávisle, čestně a eh, v žádném případě ne ve svém osobním zájmu. Děkuji mnohokrát. Děkuji, říká pan předseda. A slovo má první řečník na seznamu Pablo Zalba. EPP. Děkuji, pane předsedo. Já mám tady jednu obavu nemáme žádný společný pojistný mechanismus, takže jak, který by vlastně umožnil hladký přechod k bankovní unii. Takže chci, máte nějakou připomínku k tomu, jaká opatření byste e, přijeli, pokud by bylo, vznikla potřeba e, tedy vystavy, vybudovat nějaký kapitál v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí. Děkuji. Já bych řekl, že směrnice o BRD a nařízení jsou založené na myšlence, že veřejná podpora nebude už potřebná. A tím mám na mysli to, že pokud budeme chtít využít fond pro jednotné řešení krizí, tak budeme nejdříve muset zorganizovat nejdříve rekapitalizaci, rekapitalizaci z vnitřních zdrojů. Počínaje vlastním kapitálem v, širši, v nejširším slova smyslu. To znamená nejdříve bail-in. 8% celkových závazků se budou muset rekapitalizovat z vnitřních zdrojů. Pokud jsem zatím správně rozuměl veškerým těm dokumentům, které jsem si přečetl, tak hlavní logika za která stojí za BRD, je ta, že během krize v, roce 2000, v letech 2008 až 2011 se vyskytl jenom jeden případ, eh, ve kterém by bylo bývalo splněno to kritérium 8%. A proto cílem této směrnice a nařízení je zcela zjevně to, že podpora nemá přicházet ze strany států. A jak jste správně říkal, tak pokud nad tedy rámec těch 8% pro bail-in a nad rámec 5%, které jsou stanovena pro fond, pro jednotné řešení krizí, tak potom samozřejmě bychom měli pomýšlet na nějaký pojistný mechanismus backstop. Samozřejmě existují ustanovení v těch jednotlivých předpisech, která se toho týkají. A možná v budoucnu, ale to je můj osobní názor, bychom mohli dále nad rámec těchto stávajících nástrojů eh, jít třeba do ESM, abychom se podívali na to, zda by tento poměrně bohatý zdroj mohl také přispět nějakým dílem k řešení krize nějaké konkrétní banky. Možná toto by mohl být možný způsob, ale jak říkají jednotlivé předpisy, musíme na tom ještě dále pracovat, protože je to velice složitá situace, složité téma. Je třeba najít takový, takové řešení, které zachová rovnováhu mezi jednotlivými subjekty, protože víme, že například Fond pro jednotné řešení krizí je věnovaný pouze bankovnímu sektoru, kdežto ESM v tuto chvíli se týká státní podpory ne nezbytně banko, v bankovním sektoru. Thank you. Děkuji. Pan Hupeje za socialisty. Merci, monsieur président. Děkuji, pane předsedo. Vy jste hovořil ve vašem úvodu, pane kandidáte, o spolupráci a koordinaci. Je jasné, že vlastně te, toto by měla být druhá etapa po tom jednotném mechanismu pro řešení sporu, takže já bych rád věděl, jak propojíte tuto spolupráci s SM, tak aby vlastně chom předem už se dokázali vyhnout dalším problémům při zavádění jednotného mechanismu v řešení sporu. Děkuji. Děkuji. Dovolím si tedy odpovědět francouzsky na vaši otázku. Myslím si, že skutečně tato otázka spolupráce ex ante je naprosto zásadní, pokud chceme uspět v eh, zavádění tohoto mechanismu se dvěma pilíři. Je zcela jasné, že mechanismus jednotného dohledu musí hrát naprosto důležitou roli v hodnocení bankovních rizik. A tedy Vidíme to vlastně i v tom textu nebo v textech, které byly přijaty ve směrnici konkrétně o tom jednotném řešením sporů. Tam je také ten mechanismus včasného řešení nebo včasných opatření, který se vztahuje na dohledové orgány a tedy v rámci bankovní unie a u orgánu ve Frankfurtu, tedy jednotného dohledového orgánu. Jak tedy se tato instituce bude vyjadřovat nebo jak bude konat, je naprosto zásadní, aby tato spolupráce byla samozřejmě zavedena zavčas, zastudena takzvaně již teď tedy. Ten, eh, v textu je uvedeno, že je potřeba podepsat dohodu mezi Frankfurtem a Bruselem, pokud si to mohu dovolit takto vyjádřit. A myslím si, že skutečně to je něco, co se musí zavést okamžitě. To znamená i hned eh, ustavit pracovní skupinu a myslím si, že v rámci těch přípravných prací na kterých dohlíží eh, dočasný předseda výboru pro řešení krizí, budou takovéto kapitoly. Takže nyní už se schází pracovní skupina, která začíná hovořit o konkrétních věcech. Výměna údajů, mezi orgánem pro řešení sporů a úřadem pro jednotný mechanismus, protože výbor pro řešení sporů nebude moci pracovat, pokud nebude mít tyto důležité údaje týkající se řešení sporů a dohledu, bude moci muset využívat informací pro potřeby řešení krizí a potom samotný mechanismus pro řešení krizí, to je vla, ty první etapy po uh, vyložení, po jejím založení. Eh, to znamená všechny tyto věci, které jsou velmi praktické, velmi technické, ale také velmi politické, musí být řešeny předem a jak jsem již říkal, prostřednictvím pracovní skupiny, jejíž práce musí začít okamžitě. Mr. Odzok. Děkuji. Nyní pan Odzok EKR, eh, e prosím. Děkuji vám. Mám na vás jednu konkrétní otázku. Co si myslíte o novém návrhu, které se týkají pravidel pro absorpci ztrát? Jakým způsobem to může souviset s tím jednotným mechanismem pro řešení problému? Um, sorry, I'm not sure. Já se omlouvám, ale nejsem si úplně jist, jestli jsem dobře zachytil vaši otázku. Vy jste měl na mysli tedy absorpci ztrát, je to a zase jsem měl problém se sluchátky, takže je mi potvrzeno, že tomu tak skutečně je, takže v tom případě v evropském kontextu či rámci panuje ta otázka, eh, která souvisí s MREL. Jde o minimální požadavek na kapitála způsobivé závazky, tedy takové závazky nebo prostředky, které by okamžitě měly být dány k dispozici pro orgán pro řešení sporů, pokud je potřeba zavést opatření na vnitřní rekapitalizaci. Požadavek MREL je tedy eh, zásadním důležitým krokem směrem k odolnějšímu bankovnictví a Mělo se za to, že na globální úrovni ty globálně důležité systémové finanční eh, instituce mají MREL založený na celkových závazcích, které jsou nějakým způsobem kryty. Na mezinárodní úrovni byla představa taková, že vybudujeme systém, který bude založen na určitých kritériích na základě podřízenosti dluhu. A proč se k tomu tedy přistupovalo různě? Eh, šlo o to, že na mezinárodní úrovni se mělo za to, že bude pro investory a mezinárodní hráče pochopitelnější, když tam bude ten prvek podřízenosti, spíše než statutárně eh, povolený systém, který se bude ovšem realizovat mnohem obtížněji a obtížněji se tam bude stanovovat ta podřízenost dluhu. Co to znamená pro evropský rámec? My, jsme zač- my začneme vlastně v roce 2016 eh, stanovovat částky, které bude banka potřebovat mít dispozici pro MREL od příštího roku. A Zároveň bude na stole také mezinárodní návrh, který by měl být finalizován do konce roku 2016. A ta otázka, která bude stát před výborem pro řešení problému a také před vámi, eh, stojí tak, zda by bylo dobré současnou směrnici revidovat, abychom tam dali ten požadavek na celkovou absorpci ztrát také mm, zda bychom to také zapracovali do evropského rámce. Pokud ano, ale nebude, tak to bude nejdříve v roce 2016. A klíčová otázka, která s tím souvisí, je, zda chceme tuto absorpční kapacitu aplikovat na všechny banky, stejně jako MREL, anebo zda chceme eh, ten TLAC aplikovat jenom na některé banky. To jsou tedy otázky, které budeme muset zohlednit vzhledem k tomu, že tyto dvě koncepce jsou do určité míry provázané a zároveň jsou všem nesmírně komplikované, souvisí s tím celá řada technických odborných záležitostí. A naším cílem ovšem je, a to musíme mít na paměti, zodolnit naše banky, aby byly zkrátka odolnější. Děkuji, říká pan předseda Sven Gigol. Uh, Děkuji. Navrhovaná oblast odpovědnosti a vzhledem této navrhované odpovědnosti a vzhledem k velice nízkým úvěrovým sazbám také za uh, Eh, seniorní i juniorní dluhy, tak by mě zajímalo, jakým způsobem chcete zajistit, aby banky byly skutečně aby se banky skutečně mohly vymanit ze svých problémů a předejít krachu na současném trhu. Jakým způsobem tedy využijete plánu na řešení problémů, abyste změnili strukturu a biznesové modely bank, aby se tyto implicitní dotace ztratily. Ty dotace, které nyní na trhu mm, existují. A já si myslím, že čím rychleji v tom zakročíte, tím lépe. Já se pokusím odpovědět konkrétně. Vy jste se dotkl nesmírně obtížné problematiky. Já jsem byl na mezinárodních fórech, kde se diskutovalo o TLAC a dalších souvisejících záležitostech a je jasné, že tržní podmínky, které nyní panují, nám nedávají přesný obrázek toho, jakou cenu bychom měli zaplatit eh, za to, pokud chceme mít banky odolnější. Ta situace je taková, jak říkáte vy, velice nízké úrokové sazby nejenom u krátké splatnosti, ale i u dlouhé splatnosti. To znamená, že eh, banky toto příliš neocenují, příliš za to neplatí, spíše vydávají dluhopisy, spíše, spíše se dnes vydávají dluhopisy a jiné cené papíry, které mají spíše kratší dobu splatnosti 5 až 10 let a my nevíme, jaké sazby budou za 5 až 10 let. A je možné, že dojde k procyklitě. To znamená, že dojde k náhradě těchto prvků ve struktuře závazku. To znamená, že to, na co jste se ptal vy, to vlastně je otázka struktury podřízenosti a struktury samotných bank. Je jasné, že je rozdíl mezi kontinentálními velkými evropskými bankami a velkými členskými státy a na druhé straně Spojenými státy či Spojeným královstvím. V těchto zemích jsou banky úrovně úrovňové, kde máte holdingovou úroveň, provozní úroveň a díky této struktuře je pak eh, snaží vydávat dluhopisy eh, jménem holdingové mm, firmy a pak případně eh, do, provést vnitřní rekapitalizaci u těchto dluhopisů. Je to mm, snažší. A proto se například američané domnívají, že holdingová struktura je vlastně jediná možná pro mezinárodně aktivní banky. Co to ovšem znamená pro otázku řešitelnosti problémů bank, jak jste se ptal vy? To je skutečně podstatou samotného procesu řešení problémů. Žádný rezoluční plán, plán na řešení problému nemůže být důvěryhodný, pokud je mm, neproveditelný v praxi. Otázka řešitelnosti, praktické řešitelnosti je tedy klíčová a my budeme muset vždy posoudit dopad bankovních struktur z hlediska řešitelnosti. Nejsem eh, schopen se k tomu teď eh, detailně vyjádřit, protože s tím souvisí řada odborných problémů, je tady celá řada výhod i nevýhod, ale z hlediska vnitřní rekapitalizace, možnosti uplatnit eh, vnitřní rekapitalizace je jasné, že ta holdingová struktura je určitě jednodušší než přímo operující banka, operující přímo přes své ceřiné společnosti. Toto jsou tedy všechno věci, které musíme vzít v potaz, než se nějak rozhodneme. Ale pokud už se rozhodneme, že v některých případech bude nutné změnit strukturu, tak v takovém případě k tomu budeme mít pravomoc a je jasné, že takováto řešitelnost, posouzení řešitelnosti a také požadavky, které by vycházely z posouzení řešitelnosti, musí být prodiskutovány také s orgány dohledu, vzhledem tomu, že to bude mít dopady na fungující eh, banky na trhu. Děkuji. Eh, Danuta Hubner. Danuta Hubner. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se chtěla ještě vrátit k těm modelům podnikání, protože já vím, že nadále tedy banky mají různé modely podnikání a také já vím, že to není ani eh, neutrální záležitost, jak z hlediska dozoru, tak řešení krizí. To znamená, že moje otázka k vám je následující. Když se podíváte na nedávnou minulost, především na období největší finanční krize a na to, jak se s ní potýkaly banky, jak byly odolné, máte vy eh, nějakou konkrétní preferenci, dal byste přednost nějakému konkrétnímu modelu podnikání bank, především pokud jde o výzvy, které souvisejí s dozorem a řešením krizí. A obzvláštně zajímá to, zda si myslíte, že by se plány pro řešení krizí, na kterých už nějakou dobu tedy pracujete, kterou budou muset, které budou muset být velice solidně postavené a vyžádající si velké množství, Eh, prostředků. Myslíte si, že tyto plány pro řešení krizí by se daly využít jako takové, takový nástroj, restrukturalizační nástroj do budoucna pro bankovnictví, anebo to spíš považujete za nějaký takový ad hoc nástroj, který má pomoci vám a bankám připravit se na nejhorší možný scénář? Jaké a tady vlastně navážu na to, co říkal Sven, jaké typy strukturálních problémů, kromě modelu podnikání, by se daly řešit prostřednictvím těm, těch plánů řešení. A nebo to je mm, tedy naprosto špatný přístup a myslíte si, že strukturální záležitosti by tyto plány vůbec řešit neměly? Děkuji za otázku. Já jsem býval členem dozorčího orgánu více než 15 let, takže rozhodně neřeknu, že jaksi dozor je univerzálním řešením, které eh, poskytne otázky na jakékoliv problémy v bankách, ale abych odpověděl vám, jsem naprosto přesvědčen o tom, že tento mechanismus pro řešení krizí, který eh, musí být nalezen nejen v Evropě, ale všude po světě, poskytne nebo spíše povede ke skutečným změnám v bankovnictví a v těch nejvýznamnějších institucích. Když se podíváte do médií, do novin, tak uvidíte, že v některých zemích velké banky prodávají určité uh, oblasti své činnosti, své ceřiné společnosti a vlastně transformují některé své druhy podnikání. To znamená, že v tuto chvíli už k té přeměně začíná docházet. Ale není to ještě u konce. Je tedy jasné, že plán pro řešení krizí by mohl být zajímavým a důležitým nástrojem proto, abychom vytvořili odolnější banky. Hlavním smyslem řešení krizi je zachovat ty naprosto zásadní nejvýznamnější funkce bank. A pokud jde o řešitelnost problémů, tak je důležitá především kapacita orgánů nebo jejich schopnost rozmotat vlastně tyto, tyto jednotlivé činnosti a funkce a přeřadit je konkrétním bankám. Takže je jasné, že potřebujeme mít jasné rozdělení odpovědností v rámci bank a jejich jednotlivých typech podnikání, protože některé banky jsou organizovány a strukturovány velice odlišně. Samozřejmě, že existují určité úspory z rozsahu Eh, které vznikají z velice úzce propojených systémů podnikání, ale myslím si, že by to rozdělení mělo být rozhodně jasnější. A to znamená, že bychom v budoucnu mohli tedy začít vyžadovat, aby struktura podnikání v bankách byla jasnější. A to nejenom v těch holdingových podnicích, ale také v rámci jedné konkrétní bance, která má různé typy podnikání. E, ta otázala jste se, zda existuje nějaký nejlepší model podnikání. Myslím si, že tady se na to asi nezaměřujeme. Naším úkolem není říci, že tento model je lepší než jiný, že tento je pozitivnější. Nechceme to posuzovat. V tuto chvíli skutečně vidíme, jaká je realita a s tou pracujeme a snažíme se odpovědět na otázku, zda ten, který podnik zda jeho problémy jsou řešitelné z hlediska finanční stability, ochrany vkladatelů, eh, z hlediska toho, že není možné využívat veřejné zdroje na řešení těch problémů a také se zaměřujeme na to, zda je možné zachovat za ty základní funkce eh, toho podniku. A jde o to, eh, že je třeba podívat se vůbec na důvěryhodnost bankovního sektoru. Ale nejde o návratnost základního kapitálu. Takže ano, změny přijdou. A ten, tyto plány pro řešení krizí budou velice mocným nástrojem, který donutí svým způsobem banky, aby se změnily. Myslím si, že plány by skutečně měly být přizpůsobeny k situaci konkrétních bank. Protože nejde o to, že bychom tady mohli poskytnout nějaké univerzální řešení vzhledem k tomu, že ten sektor je tak různorodý, ale myslím si, že tran, eh, strukturální změny budou potřebné pravděpodobně ve všech bankách. Děkuji, říká pan předsedající. Poprosil bych všechny kolegy a kolegyně, aby se drželi svého limitu pěti minut. Děkuji, pane předsedo, dobrý den. Pane kandidáte, měl bych dvě otázky na vás. První se týká toho, co já nazývám bankovní paradox. Na jedné straně nám vysvětlujete, že testy odolnosti se zabývají systémovými riziky a že v podstatě byly uspokojivé, to vysvětloval také pan Draghi a paní Nui na začátku listopadu a na druhé straně se zavádí bankovní unie, s bankovním dohledem, který je s tím plus ten mechanismus pro jednotné řešení problému. Nemyslíte si tedy, že bankovní dohled je dostatečný vzhledem k tomu, že testy odolnosti banka dali uspokojivé výsledky? To byla první otázka. Druhá výsled, otázka, představme si fiktivní scénář, některá banka z eurozóně zkrachuje, představme si tedy nejhorší, můžete nám tedy říci náhodou ve Francii tedy tři hlavní etapy, které byste zavedl v rámci plánu pro řešení sporů? tedy v rámci tedy toho orgánu, který eh, na jehož vedení kandidujete? Děkuji za tyto dvě otázky. Já se domnívám, že hloubka krize, kterou, které jsme čelili od roku 2008, není vnímána stejně ve všech evropských zemích. Je daleko hlouběji vnímána v některých zemích, které zažily bankovní systém, který skutečně byl opravdu velice ve špatné situaci, otřásl se kvůli hloubce a závažnosti této krize. Není to stejné v jiných zemích, k nímž patří Francie, které mohou říci, že jejich bankovní odvětví bylo odolnější než v některých jiných zemích. Myslím si, že vzhledem k této krizi, k této hloubce krize v Evropě, která skutečně ještě dnes nás stojí, naše, nás, evropské občany, vzhledem tedy k té veřejné podpoře, kterou bylo potřeba poskytnout, tak je potřeba dát celou řadu odpovědí. Je potřeba také obnovit důvěru. Myslím si, že toto je naprosto zásadní otázka. A ta důvěra, ta vlastně prochází, jak jsem již říkal ve svém úvodu, určitým vývojem legislativních pravomocí a také vývojem institucí. A z těchto dvou hledisek tedy vy, jakožto Evropský parlament, Rada, Komise, jste dosáhli velmi, naprosto mimořádného pokroku. Dali jste konkrétní odpovědi na tyto dvě osy z hlediska institucionálního, tedy ve Frankfurtu, ale také z Bruselu a z hlediska nástrojů dohled bankovní, ale také řešení problémů. Testy odolnosti, zátěžové testy dali pozitivní výsledky, z toho se můžeme všichni radovat samozřejmě, to je důkaz, že mnoho věcí již bylo uděláno a myslím si, že z hlediska eh, dohledu a řešení sporu je velice důležité, abychom měli terén, který bude skutečně solidně vybudován i a prověřen těmito zátěžovými testy ale můžeme se zastavit u dohledu? Myslím si, že určitě ne. Myslím si, že řešení sporů eh, poskytuje určitou nadhodnotu pravomocí. Ty pravomoci jsou jiné a velice silné na to, aby reagovali, aby právě zaručili tuto důvěru, zaručovali přístup ke kritickým funkcím. A myslím si, že z tohoto hlediska ten právní arzenál, kterým jsme kterým bude vybaven tento výbor pro řešení problému, je velmi silný, velmi mocný a měl by přispět k uklidnění a k zajištění důvěry bankovního odvětví ve službách evropské ekonomiky. Pokud by i přesto nějaká banka zkrachovala, tak si myslím, že nejprve bude potřeba prověřit, zda ten úpadek vyžaduje ten zavedení toho mechanismu o vzájemném o řešení sporů. Je potřeba zachraňovat všechny banky. Banky jsou a priori stejné podniky jako jiné, nevím, v čem by byly až tak jiné, takže první etapa by byla ověřit, zda je nezbytné zavést ten mechanismus pro řešení problému, aby se zajistila finanční stabilita a tak dále. Pokud tomu tak bude, tak těm prvním opatřením bude potřeba se inspirovat plánem pro řešení problému, který možná ale úplně přesně neodpovídá odpovídá té konkrétní krizové situaci té banky, takže bude potřeba jej přizpůsobit a potom jsou zde takové ty rychlé nástroje, zejména změna managementu, změna řídících pracovníků a potom zavedení kontroly těch eh, kritických funkcí, což určitě bude doprovázeno také opatřením vnitřní eh, rekapitalizace. Takže myslím si, že na základě takovéhoto příkladu rozdělení mezi to, co je potřeba zachránit, co je potřeba restrukturalizovat, systém pro vnitřní rekapitalizaci, to si myslím, že je možn- jedna z mnoha možností. Ano, já ještě doplňující otázka na základě vaší odpovědi. Ještě 30, omlouvám se, nemáme čas, říká předseda. Máme bohužel další slyšení, takže nemáme již čas. Petr Simon. Petr Simon je posledním řečníkem, prosím. Já bych měl dvě otázky. Tedy jedna se týká vztahu k národním dohledovým systémům a druhá k bance. Podařilo se nám podle toho systému, ale ještě před zavedením fondu Eh, zavést určité, v rámci určitých dozorových systémů eh, využít až do 50 eh, prostředků v tomto fondu, ale může zde dojít k určitému středu zájmu. Pokud, pokud ten fond je ještě malý, ale pokud těch 50% tedy z toho národního eh, dozorového systému by mělo být odebráno. Dnes je již velmi nízká důvěra eh, v ten systém národního zajišťování. Jak vidíte tedy v této otázce souladu s národními dozorovými systémy, které zde odpovídají a mají dbát na to, aby tedy ty národní systémy byly eh, efektivní v souvislosti s tímto evropským systémem. Takže jakým způsobem vidíte toto propojení? Druhá otázka, velmi stručně, v mnoha evropských zemích eh, stát poskytuje garance, záruky za banky. Nicméně například se zdá smysluplnější a že je potřeba vlast, někdy vlastně se zjistí, že je užitečnější zlikvidovat nebo provést likvidaci banky nebo její část, jaká část je tedy možno využít nebo jaká ta intervence a vy jakožto orgán pro řešení sporů, jakým způsobem rozhodnete o tady tomto oddělení a dokážete si představit situaci, kdy ty jednotlivé státy by mohly být proti tomu. Ptal jste se na dvě záležitosti, ale odpovědět můžu mm, poměrně stručně, pokud jde o vztah k systému pojištění vkladů. Máte pravdu, že tyto systémy jsou klíčovým prvkem v institucionální architektuře, která má posílit důvěru vkladatelů. Co jsem pochopil od ředitele EBRD, je to, že mohou intervenovat, aby absorbovali ztráty. Ne pro účely, ne nutně pro účely rekapitalizace, ale mohou tak ochránit vkladatele, vkladatele tím, že zasáhnou a tím se dostávám opět k tomu systému pojištění vkladů, to je druhá věc. Tento systém nabízí určitou částku nižší než 1% na národní úrovni a to může představovat určitou doplňující úroveň ochrany pro vkladatele. Ještě bych doplnil, že v některých státech je možné, aby tyto systémy záruky vkladů zasahovaly ex ante a ne až v momentě řešení problémů. To znamená, že sehrávají velice důležitou roli při stabilizaci bank, které jsou v obtížné situaci a zároveň zachraňují tyto eh, banky před útokem vkladatelů ve snaze vybírat své vklady. Takže máte pravdu v tom, že je potřeba nastavit správný vztah, správnou interakci moci v příslušném nařízení. Zástupci úřadů, kteří spravují tento systém vkladů, mohou být zároveň členi, členy Rady pro řešení problémů. To znamená, že ta interakce je už eh, zakomponována přímo v tom legislativním textu a teď půjde o to, abychom eh, ve výboru pro řešení problémů mm, eh, tomu přidali příslušnou eh, váhu, aby systém eh, zajištění vkladů skutečně řádně ochránil eh, vkladatele. Dále, záruky pro banky ze strany státu. To je další věc, na kterou jste se ptali. Já si myslím, že pokud dojde na řešení problému určité banky, tak se sice chceme vyhnout veřejné podpoře, veřejné pomoci, Zároveň ovšem poskytnutí za, záruky ze strany státu před samotným řešením problému a tady samozřejmě to musí podléhat pravidlům pro státní pomoc, DG pro konkurenceschopnost. Toto vše do určité míry může pokračovat, ale jde o to zachovat tu, ty kritické zásadní funkce a prvky, které jsou klíčové pro to, aby banka jaksi nenakazila ostatní banky, aby se problémy nezačaly šířit. To znamená, že je důležité poskytnout tyto záruky ještě před rozhodnutím o řešení problémů, aby se problémy jedné banky nešířily do dalších odvětví ekonomiky. Myslím si tedy, že musíme především jasně formulovat cíle procesu řešení problému, to znamená zajistit stabilitu, dostatečnou stabilitu, aby nedošlo k dalším ztrátám veřejných prostředků, aby nedošlo k dalším škodám, například na vkladech a tak dále. Pan předseda, děkuji, pane Lagurie, za velice pozitivní, zajímavé slyšení. Tímto vaše část uzavíráme a již vidím následujícího kandidáta, jak přichází. Děkuji. Bonjour, Uh, Vítáme pana Antonia Karaskoza. He is the director general of the Spanish... Je generálním ředitelem Španělského fondu pro řádnou restrukturalizaci bank. Vítejte ve výboru pro hospodářské měnové záležitosti na formálním slyšení. Gratuluji k vám k tomu, že jste byl oficiálně navržen Evropskou komisí na Eh, pozici ředitele pro plánování řešení problémů ve výboru pro řešení problémů. My už jsme panem Karaskozou vedli neformální výměnu názorů a nyní se dostáváme k formálnímu slyšení, které je také vysíláno přes internet. Bezprostředně vám předám slovo, pane Karaskozo, abyste se v maximální délce pěti minut mohl vyjádřit. It's uh, an honor to, to be here. Děkuji, je mi velkou ctí, že zde dnes mohl být v Evropském parlamentu, který zastupuje evropské který, který zastupuje evropské občany. Váš výbor sehrává velice důležitou roli a sehrával velice důležitou roli při zpracovávání příslušného nařízení, který, které se týká řešení problémů bank. Jsem tady proto, abych ochránil, tak, abych obhájil svoji um, žádost stát se členem eh, výboru pro řešení problému SRB. Tento výbor je základním kamenem SRM, jednotného mechanismu pro řešení problému. Jednotný mechanismus je následně mm, zásadním prvkem Evropské bankovní unie. Ve Španělsku jsme si velice dobře vědomi významu Evropské bankovní unie. V roce 2012 nebylo možné přerušit v mé zemi vazbu, tu špatnou vazbu mezi státním státními dluhy a riziky pro banky. A to je také jedním z hlavních cílů Evropské bankovní unie. Jde nám o to, abychom správně nastavili fungování finančního trhu a zaplnili um, ty mezery, které dnes panují ohledně vztahu mezi riziky pro banky a státními dluhy. Hlavním cílem jednotného mechanismu pro řešení sporů SRM je vyhnout se využívání veřejných prostředků pro záchranu bank. Doposavat během bankovní krize byly veřejné prostředky využity prostřednictvím eh, příslušných orgánů pro záchranu bank. Nyní k tomu přistupujeme Eh, z jiného úhlu pohledu eh, díky nástrojům pro rekapitalizaci z vnitřních zdrojů. Jinými slovy, půjdeme teď cestou vnitřní rekapitalizace, která nám umožní abychom přestali pro záchranu bank využívat veřejných prostředků. Dalším z cílů jednotného mechanismu pro řešení problémů je vyhnout se finanční nestabilitě a narušení zásadních bankovních funkcí v případě, že se banka ocitne v krizi. My máme ve Španělsku opět zkušenosti s tím, když začnou eh, banky selhávat ve svých zásadních funkcích, kdy dojde k nedostatečnému poskytování úvěru, k čemuž došlo za ekonomické krize v mé, v mé zemi. Máme s tím tedy, a já osobně s tím mám také rozsáhlé zkušenosti, mám rozsáhlé zkušenosti s řešením problémů devíti bank, jejichž aktiva představují zhruba 65 až 70 španělského HDP, to znamená, že hovoříme skutečně o významné a rozsáhlé bankovní krizi. Já využiji veškerých svých zkušeností proto, abych se pokusil správným způsobem implementovat příslušné nařízení, které se týká jednotného mechanismu pro řešení problémů. Samozřejmě, že bude nutné spolupracovat s Evropským parlamentem a také s Evropskou komisí, protože nástroj pro vnitřní rekapitalizaci je prozatím pouze na papíře a nyní je potřeba ho podrobně rozpracovat, abychom ho mohli začít uplatňovat v praxi. Já chci tímto eh, přivítat práci všech institucí, které začaly na novém modelu fungovat. Pan předseda, děkuji. Děkuji za vaši prezentaci. Nejprve pan Zalba za EPP. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Karaskoso, za vaše vysvětlení. Jsme velice eh, rádi, že eh, jste dnes tady s námi v Evropském parlamentu a já bych se vás chtěl zeptat na vaše zkušenosti. Jste jedním z mála, kdo má zkušenosti s řešením problémů bank, máte s tím přímé zkušenosti a já se chci vás zeptat, na základě těchto zkušeností, jaké kroky si myslíte, že bychom měli učinit eh, v této nové fázi implementace této legislativy? Pan Karaskoza, děkuji. Je třeba rozlišovat eh, mezi určitým poučením z minulosti, minulými zkušenostmi a na druhé straně mezi novými nástroji, které jsou nyní k dispozici pro řešení problémů. Pokud jde obecně o dosavadní zkušenosti, tak já bych zdůraznil několik z nich. Jednak eh, význam včasné analýzy situace. Vždy je potřeba řádně zanalizovat situaci v bankovním systému. Například v mé zemi poměrně Eh, dlouhou dobu jsme směšovali problém likvidity a solventnosti nesprávným způsobem, takže třeba co možná nejdříve správně definovat problém, protože jinak eh, následky a náklady na řešení takového problému rostou a jsou mnohem vyšší. Druhá věc. Z našich zkušeností můžeme říci, že je velice důležité uh, přistoupit eh, k takovéto analýze či k takovému hodnocení, řekněme k zátěžovým testům, zcela nezávisle. My jsme za to, aby vždy probíhaly takzvané zátěžové eh, testy mimo ten běžný bankovní eh, rámec bankovního dohledu je k tomu potřeba zangažovat mezinárodní odborníky, aby tuto analýzu provedli. Takže v tuto chvíli k tomu využíváme odborníků Evropské centrální eh, banky. Další poučení, které vyplynulo z dostavení krize, je to, že je potřeba eh, prosazovat eh, zdravou rozvahu, stav rozvahy během bankovní krize. Ve Španělsku Existovaly dvě, byly dvě alternativy ve své době. V roce 2011 jsme zvolili cestu jít cestou navýšení kapitálu ve finančních a bankovních institucích. Mysleli jsme si, že to bude stačit pro to, aby se jim rozvaha uzdravila. Ukázalo se, že tomu tak nebylo, že to nestačí a v roce 2012 jsme šli cestou stanovení povinnosti ochrany před rizikem. Šlo zejména o riziko, které pramenilo z realitního sektoru ze stavebnictví. A další poučení eh, je, eh, že je třeba vzít v potaz makroekonomickou situaci. Je tř- snaží řešit bankovní krizi, když je ekonomická situace lepší nebo, je, eh, nebo se zlepšuje, což bylo v 90. letech případ Švédska a pak eh, se může podařit eh, bankovní krize vyřešit mnohem eh, snáze, když se tedy ocitáte v situaci, kdy ekonomika se zotavuje. A nyní pokud jde o ty samotné mechanismy a nástroje pro řešení krizí, pokud jde o bail-in, o mm, nástroj vnitřní rekapitalizace, zde je třeba správně komercializovat finanční eh, nástroje. Je třeba přesvědčit eh, investory, aby nesli část nákladů na restrukturalizaci, takže je třeba eh, správně tyto nástroje uvést mm, na trh, musí existovat dostatečná poptávka, což bohužel nebyl úplně případ Španělska. A pokud jde o prodej institucí, tak eh, zde je důležité nespěchat, eh, takže pokud jde o ten nástroj převodu činnosti, eh, nesmí se to především uspěchat. Je potřeba zvážit ty nejvýhodnější alternativy pro převod činnosti a je, potřebovat tím, je třeba postupovat tím nejvýhodnějším způsobem. My jsme často prodali celou instituci, celý finanční ústav. A nebo v jiných případech jsme vyčlenili určité mm, úvěrové části. Každopádně je potřeba to dopředu řádně zvážit a nespěchat, aby náklady nebyly zbytečně vysoké. A pokud jde o převod mm, činností na takzvanou špatnou banku, tak my jsme ve Španělsku pochybovali o tom, zda by měly tyto, tato špatná aktiva zůstávat v rozvaze jednotlivých bank, anebo zda bychom tyto špatná aktiva měli převést na firmu eh, s aktivním řízením a šli jsme tedy touto druhou cestou a ukázalo se to být eh, úspěšné řešení. Děkuji, říká pan předseda. Nyní pan Hukpa je Dě- děkuji. Roberto, děkuji pane předsedo, jsem chtěl říct si tady. Děkuji, pane Karaskoso, že jste dnes mezi nás přišel. Jak jste sám řekl, je důležité, aby banky banka se spíše sanovala zvnitřku a nikoli vnější a viděli jsme podle zátěžových testů, že ještě některé banky mají potíže, takže ve skutečnosti, co byste chtěl zavést k tomu, aby vlastně tyto mechanismy byly co nejrychleji zavedeny a aby některé státy ještě nemusely stále financovat některé banky. Za druhé stále vzhledem k zátěžovým testům víme, že ten fond bude kapitalizován nebo naplňován kapitálem postupně. Co by se tedy stalo? v jaké lhůtě tedy by ten fond měl být skutečně operativní, protože tím budete, pokud by se vás to přímo týkalo, jaká opatření byste zavedl, abyste rychle konali v zájmu státu a občanů. Děkuji. Eh, <clears throat> Já si myslím, že musíme co nejdříve začít uplatňovat veškeré prvky směrnice a nařízení. A to i přestože zatím nemáme ještě nové nařízení. U nás například jsme skutečně používali řešení vnitřní rekapitalizace eh, ve Spojeném království i v Nizozemsku také, takže si myslím, že už máme zkušenosti pro to, abychom to mohli začít praktikovat okamžitě. To je tedy naprosto klíčové pro to, aby se nám podařilo překonat bankovní krizi ještě i předtím, než plně vstoupí v platnost směrnice a nařízení. Do budoucna si myslím, že je třeba se spolehnout na sílu toho plánu řešení problému ex ante a na posouzení každé situace. To znamená, je třeba vždycky zanalizovat, jakým způsobem vyřešit problémy bank, malých i velkých, a To bychom měli zvládnout bez problémů, samozřejmě bez použití veřejných prostředků. To už by měla být pouze úplně poslední možnost. U nás už jsme, už něco takového děláme. A díky uplatňování nového evropského nařízení se nám podařilo vyhnout se tomu, abychom museli znovu investovat takové množství veřejných prostředků jako v roce 2012. My jsme použili 50 milionů eur, pomáhali jsme velikým institucím, třeba bankě, a také tam byly malé podniky, malé instituce. Ale Kdybychom bývali, používali směrnici, mohli jsme se vyhnout tomu, že jsme museli investovat tak velký, velký objem veřejných prostředků. Myslím si, že musíme být velice ambiciozní, až budeme vypracovávat plán na řešení problému ex ante. Musíme uh, využít dobře pra, uh, eh, pravidlo MREL, požadavek MREL, a Díky využívání všech dostupných nástrojů jsem si jistý, že se nám podaří vyhnout tomu, abychom v budoucnu museli při rekapitalizaci bank využívat veřejné prostředky. Děkuji vám, říká pan předseda. Dále pan Ozok za EKR. Děkuji mnohokrát. Já mám jednu konkrétní otázku. Co je podle vás největší výzvou pro mechanismus jednotného řešení problémů a pro výbor pro jednotné řešení krizo, eh, krizových situací? Jak si představujete do budoucna spolupráce s vnitrostátními orgány? Protože ty mají také své povinnosti. Děkuji. krátkodobého hlediska je největší výzvou pro toto jednotné řešení problému právě vytvoření příslušné instituce. To znamená, abychom měli veškeré pravomoci, které potřebujeme pro to, abychom se mohli postavit případné krizové situaci v nějaké bance. A z dlouhodobého hlediska je podle mého názoru největší výzvou to, abychom skutečně používali nástroj pro vnitřní rekapitalizaci, aby to byl nástroj důvěryhodný. Včera jsem si přečetl zprávu od agentury Moody's, od ratingové agentury Moody's, a tam se říká, že nevěří tomu přístupu založenému na vnitřní rekapitalizaci. To znamená, že zatím se spíše eh, uchylujeme k tradičnímu nástroji, tady bailout, rekapitalizaci z veřejných prostředků. Ale do budoucna, pokud se budeme chtít vyhnout v využívání veřejných prostředků, měli bychom skutečně zajistit tomuto plánu řešení krizí ex ante větší důvěryhodnost, protože pokud teď si nejsme dostatečně jistí tímto nástrojem, tak si myslím, že eh, bude každé řešení krize nějaké konkrétní banky daleko komplikovanější. Je tady třeba, abychom se skutečně zaměřili na propracování tohoto plánu řešení problému ex ante a musíme trhu jasně sdělit, že nový rámec pro řešení problémů je proveditelný a důvěryhodný. Myslím si, že to je největší výzva, která souvisí s novým modelem. Děkuji, říká pan předseda, za ALDE, pan Vigolar, paní Vigolar. Dobrý den, pane Karaskozo, děkuji, že jste přišel mezi nás. Já jsem se vás chtěla zeptat na jednu věc. Jak vidíte, mluvil jste správně o limitech toho systému, víme o tom, protože jsme to všichni zažili v realitě a také o potřebě obnovit důvěryhodnost co se týká aspektu eurozóny a ne eurozóny, protože hovoří se zde o systému dohledu a e, řešení konkrétně pro eurozónu. Jak vidíte vaši spolupráci Ej, tak, aby vlastně ten jednotný trh se, ne, ne, se nefragmentoval, neroztříštil? Jak vidíte tuto možnost? Yeah, I think we have... Ano, já si myslím, že je třeba spolupracovat. Já jsem v předchozím eh, příspěvku zapomněl zmínit spolupráci s eh, vnitrostátními orgány pro řešení problémů. Samozřejmě potřebujeme mít eh, silný výbor pro řešení krizí, potřebujeme mít naprosto jasnou koordinaci s jednotným orgánem dozoru, což je Evropská centrální banka, a také musíme mít silné vnitrostátní orgány pro řešení krizí, protože zatím se musíme spoléhat na jejich práci. Pokud jde o ostatní hráče v Evropě, tak tady si myslím, že je naprosto klíčová spolupráce s Evropským bankovním orgánem EBA, EBA v tuto chvíli pracuje například na e, právě požadavku MREL, protože to je klíčová záležitost e, v rámci rekapitalizace z vnitřních zdrojů. Nedávno EBA zveřejnilo velice relevantní dokument, který právě implementuje z technického hlediska e, požadavek MREL. Pokud jde o členské státy, ve kterých se nepoužívá euro, eh, tak tam samozřejmě jsou kolegia pro řešení problémů. Ta jsou klíčová, protože koordinují tuto práci a s nimi tady bude třeba spolupracovat v případě, že se bude v problémech nacházet nějaká přeshraniční mezinárodní instituce. Máme velké nadnárodní přeshraniční instituce a zatím máme pouze vnitrostátní rámce pro řešení problémů. A nyní díky novému nařízení máme velice silný evropský rámec. V rámci e, eurozóny máme výbor pro jednotné řešení krizí a ve spolupráci s ne, se zeměmi mimo eurozónu bude velice důležitá právě role eh, kolegií pro řešení krizí v případě nějakého konfliktu. Takže myslím si, že máme v tuto chvíli dobrý rámec, abychom se mohli úspěšně vypořádat s řešením krizí v bankovnictví v budoucnu. Děkuji. Sven Gigold, prosím, za zelené. My máme veliké obavy, že cena za juniorní a seniorní bankovní dluhopisy je z historického hlediska příliš nízká. A skutečně o tom dlouho hovoříme, máme právní předpisy, které jsou k tomu potřeba. Takže jednou z klíčových zodpovědností SRB bude vypracovat plány pro řešení krize tak, aby bail-in, to znamená vnitřní rekapitalizace, byla skutečně důvěryhodná. Můžete nám prosím co nejkonkrétněji říci, jaké změny ve struktuře a podnikatelském modelu bank budete prosazovat, proto, aby i trhy mohly začít důvěřovat bail-in, tedy možnosti vnitřní rekapitalizaci. Myslíte si tedy, že je schůdné, aby velké banky měly po celé planetě tisíce ceřiných společností? A je to podle vašeho názoru, bude podle vašeho názoru jednoduché v takovém případě nebo proveditelné použít bail-in? Mohl byste nám tedy eh, konkrétně říci, jaké změny budou muset proběhnout, aby bail-in mohl být skutečně důvěryhodným nástrojem. Pokud jde o strukturální modely, tak jak víte, máme dva různé přístupy. Single point of entry, to znamená jeden vstup, jednotný vstup, anebo multiple point of entry, to znamená více vstupů. Ve Španělsku například využíváme MPE, to znamená ten, těch více vstupů. Například třeba instituce Santander má 10 ceřinných společností v zahraničí. A to znamená, že budou mít 10 subjektů, které e, budou mít své vlastní tedy plány na řešení problémů a 10 jednotlivých případů vnitřní rekapitalizace. Nicméně většina systémových bank, které fungují mezinárodně, využívají naopak ten druhý přístup, to znamená jednotný, jednotného vstupního bodu. A v takovém případě bude existovat pouze jeden subjekt, kter, u kterého se budou problémy řešit, to znamená, bude to pouze ta rodičovská společnost, mateřská, a potom tady vnitřní rekapitalizace se bude uplatňovat pouze u tohoto jednoho podniku v rámci té skupiny. Ze svých zkušeností mohu říci, že ten systém více vstupních bodů by mohl být správnou alternativou, která se může právě použít, použít jako alternativa systému, kdy po celém světě existují stovky či tisíce ceřinných společností a tímto způsobem bychom mohli v budoucnu proveditelně aplikovat vnitřní rekapitalizaci. Pokud jde o strukturální reformy, tak eh, tady Spíše jde o preventivní opatření. V tuto chvíli se například hovoří o oddělení investičního bankovnictví a komerčního bankovnictví a tak dále. O tom se hovoří v Evropě a také ve Spojených státech, také v Spojeném království. Ale spíše jde o To, eh, že se hovoří o tom, jakým způsobem se v budoucnu můžeme vyhnout finanční krizi. Pokud je o vaši otázku, tak si myslím, že bychom se měli zaměřit na eh, diskuzi o těch dvou systémech, to znamená více eh, vstupních bodů a jednotný vstupní bod. Děkuji, říká pan předsedající. Paní Danuta Hubner, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chci se vás zeptat, zda skutečnost, že národní insolvenční legislativa a postupy nejsou zharmonizovány, zda to bude mít nějaký dopad na vaši práci a jak vidíte problémy v této oblasti. Na co jste se ptala? Národní eh, nesolvenční eh, insolvenční pardon, legislativa a postupy. Opakuje paní Hibner. Děkuji. Pokud jde o rámec řešení problému, tak zde jsme se snažili vyhýbat používání běžných insolvenčních postupů a řízení. To znamená, že pokud e, uspějeme s našimi nástroji na řešení problému, tak e, sice můžeme narazit možná ještě na nějaké mm, problémy v některých zemích, ale koncepčního hlediska si myslím, že mechanismus řešení problému, tak jak je stanoven v nařízení, se právě snaží vyhýbat tomu, že bychom používali běžné insolvenční postupy. Jinými slovy, možná narazíme na nějaké drobnější problémy, ale pokud se nám podaří dobře uplatňovat přístup k řešení problému, tak si myslím, že, že ty problémy nebudou nějak rozsáhlé. Děkuji a poslední otázku položí pan Simon. Ano, položím možná německy tu otázku. Měl bych otázku, která kterou jsem položil vlastně vašemu předchůdci v této místnosti, ale chtěl bych slyšet také vaši odpověď, co se týká systému pojištění vkladů. Co z... máme, máme zde tedy eh, v současné době eh, možnost Eh, zajišťovat vklady jednotlivých vkladatelů, ale otázka je těch, zajištění těch peněz, které jsou už tam, ale právě ve fázi, kdy tedy se ten fond vytváří a kdy vlastně v těch systémech pojištění vkladu je více peněz, tak vlastně tyto prostředky nestačí pro zajištění vkladu a pro vnitřní eh, rekapitulaci. Tedy ty prostředky v tom fondu ještě nejsou dostatečné. Jakým způsobem tedy vidíte toto skloubení, toto propojení? Ehm, tak aby, protože toto všechno ovlivňuje také důvěru těch vkladatelů. Může se to posuzovat z různých, dův, z různých hledisek. Na jedné straně zde máme mechanismus řešení eh, eh, problému, který tedy bude evropský a potom máme národní systémy pojištění vkladů a potom máme ten dohledový orgán, který sídlí ve Frankfurtu a který má zase jiný pohled nebo vy jste už v podstatě na to pověděl. Možná v tom, v tom eh, výboru pro řešení sporu bude tedy sedět zástupce těch, eh, toho systému pojištění vkladů. Nicméně, jakým způsobem vidíte tady toto propojení mezi dohledovým orgánem, systémem pojištění vkladu a výborem pro řešení problému? Eh, well, I think, uh... Já si myslím, že pokud bychom měli používat systém pojištění vkladů, pokud bychom měli použít tento systém, tak narazíme na problém, protože, jak víte, tak existuje určitá hierarchie závazků a my v první řadě eh, musíme uplatňovat vnitřní rekapitalizaci u kapitálu eh, hybridů a seniorního dluhu. To znamená použití takového mechanismu například eh, v případě mm, Španělska. mohlo pomoci vyřešit systémovou krizi. Pokud bychom postupovali níže, až na úroveň vkladů, tak už bychom museli řešit tedy i nekryté vklady a museli bychom sáhnout i na kryté vklady a dostali bychom se do nesmírně komplikované krize to už by nebyla jenom systémová bankovní krize. A vy jste říkal, že systém zajištění vkladů může eh, fungovat až do 50 finančního cíle, cíle financování, ale já si myslím, že by neměl, že bychom neměli mít problém financovat neměli bychom mít problém eh, řešit takovouto finanční krizi v Evropě. Kdybychom měli použít nadnárodní způsoby řešení problému, tak se nám nabízí různé možnosti. Nabízejí se nám různé alternativy, jednak eh, státní pokladna, potom eh, SCFM e a tak dále, včetně ESM. E to znamená, že bychom neměli narazit na problém s uplatňováním systému pojištění vkladů. A mohli bychom pak vyřešit jakoukoliv finanční krizi v současném rámci. Very much. Eh, děkuji. Tímto uzavíráme dnešní slyšení, které bylo velice zajímavé a pozitivní a přejdeme k dalšímu kandidátovi. Děkuji. welcome. Eh. Vítáme pana Mauro Grandeho, který působí ve výkonné radě ECB. Vítejte ve výboru pro hospodářské a měnové záležitosti. Gratuluji vám, pane Grande, k tomu, že jste byl navržen Evropskou komisí jako kandidát na funkci ředitele pro strategickou koordinaci v rámci výboru pro řešení problémů. My už jsme s vámi vedli neformální výměnu názorů, stejně jako s ostatními navrženými kandidáty a dnes tedy přistupujeme k formálnímu slyšení. To je nezbytné proto, abychom mohli v příštím týdnu o vaší kandidatuře hlasovat. Předám vám nyní slovo na úvodní vystoupení. Prosím, omezte se na pět minut. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl na úvod říci, že mi bude velikou ctí přispět k vybudování výboru pro řešení problémů a k jednotnému mechanismu dohledu. Představuje to mechanismu řešení problémů. Pro mě to představuje eh, další krok mé kariéře, kdy jsem se soustředil hm, především na rozvoj evropských institucí. Nyní bych vám chtěl představit své cíle, pokud budu potvrzen v této funkci. Mým cílem bude, aby výbor pro řešení, fungový, pro řešení problému správně fungoval. Je to instituce, která by měla změnit současnou situaci v oblasti řešení problémů bank. Podívejme se eh, tedy na, na cíle, kterým bych se chtěl věnovat. Za prvé, chci, aby SRM skutečně fungovaly jako jednotný systém. Víme, že budou nadále fungovat národní orgány příslušné k řešení problému. Ty mají své kompetence, ale musí úzce spolupracovat, aby SRM mohl být úspěšně uplatňován. SRB ehm, jako výbor by měl také zajistit hladké fungování celého systému. Můj druhý cíl je praktické, praktické uplatňování evropského hlediska při řešení problémů bank. Já si myslím, že evropské hledisko znamená, že proces rozhodování bere v potaz ehm, případné přeshraniční dopady, které eh, řešení problému v jedné zemi může mít na země jiné a jejich bankovní instituce a trhy. A proto si myslím, že je velice důležité, aby SRB zavedl eh, řádné schromažďování údajů v této oblasti, abychom eh, měli kvalitní údaje pro posuzování situace abychom předcházeli nevhodným dominovým eh, efektům. Proto musíme tedy mít kvalitní údaje pro zvážení eh, celé situace potenciálního dopadu. Třetím mým cílem bude nastavení kvalitního přístupu k řešení problému v rámci SRM jako celku, a to ve spolupráci s národními orgány, ale samozřejmě také ve spolupráci s evropskými bankovními úřady které působí v oblasti řešení problémů bankovnictví. A v neposlední řadě eh, budu dbát na eh, interakce s dalšími zainteresovanými subjekty, předně s Evropským parlamentem, kterému se budu odpovídat. A pokud jde o náš vztah k Evropskému parlamentu, já si myslím, že byste nám mohli pomoci eh, identifikovat regulatorní překážky, které prozatím přetrvávají v oblasti řešení problémů a my budeme fungovat eh, jako určitý poradce pro Evropský parlament, budeme využívat eh, vlastní zkušenosti, které máme z této oblasti. Dále bude potřeba eh, už se spolupracovat také s Evropskou komisí, protože, jak víte, tak ta funguje ve dvojí funkci v oblasti konkurenceschopnosti a finančních služeb, což je tady velice relevantní pro proces rozhodování. Výbor pro řešení problémů Eh, by se měl zapojovat také do definice globálních standardů pro řešení problému a Dále si myslím, že bude velice důležité spolupracovat s Evropskou centrální eh, bankou. V řadě případů si myslím, že SRB a ECB budou muset spolupracovat eh, skutečně velice úzce. A v neposlední řadě chce také zajistit kvalitní spolupráci s národními orgány příslušnými k řešení, které stojí mimo SSM, to znamená, že jsou to instituce, které fungují jak v rámci SSM, tak i mimo tento mechanismus dohledu. Já doufám, že budu moci eh, dát k dispozici své zkušenosti pro eh, tento evropský rámec. Děkuji, nyní pan Zalba, děkuji. Já se chci zeptat, kromě těch cílů, které jste zmínil vy, bych vás chtěl požádat, abyste mohl říct, jaká hlavní rizika a výzvy vidíte v oblasti SRM a SRB. S čím si myslíte, že se budete nejvíce potýkat? Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Pokud jde o výzvy, se kterými se bude potýkat SRB, tak myslím, že jednou z nich je právě to nastavení pravidel, protože to, jak bude fungovat SSM, podle té základní knihy pravidel, eh, to bude vlastně podobné s, eh, s obezřednostním dohledem. Tady v této oblasti to ale bude méně harmonizované, podle mého názoru. Takže tady si myslím, že eh, v pokud je o ta pravidla eh, pro řešení krizí, tam bude daleko větší působnost pro eh, vnitrostátní úroveň. 1. 1. 2015 nás vstoupí v, eh, v platnost příslušné předpisy a potom tady budeme mít na starosti zajištění toho, aby v praxi byla tato pravidla použitelná. A měli bychom tedy jasně říci Evropskému parlamentu a komisi, zda tato pravidla budou nějakým způsobem vytvářet vlastně překážky pro řešení krize. Eh, do jisté míry jsou vnitrostátní zkušenosti s řešením krizí omezené. Protože pokud jde o dozor, tak tam se můžeme spolehat na dlouhodobé zkušenosti z vnitrostátní úrovně. Protože ale nyní teprve nastavujeme pravidla v oblasti řešení krizí, tak teď je to pro nás vlastně taková výjimečná příležitost pro to, abychom zároveň mohli budovat jak vnitrostátní, tak celoevropskou, celoevropský rozměr řešení krizí. V té stávající, v těch stávající pravidla zatím kladou příliš velký důraz na bail-out, tedy Um, rekapitalizaci z veřejných zdrojů. Teď tady všechno budeme budovat od začátku a to je svým, svým způsobem také pozitivní, protože teď, jak si řekněme, budeme mít menší odpor při budování jednotného systému. Mohu vám říci, jaké jsou zkušenosti z hlediska Evropské centrální banky, protože její vytvoření a vytvoření celého toho rámce také probíhalo ve fázích. A tady jsme se také potýkali s určitou nedůvěrou nebo podezřením, řekněme, ze strany vnitrostátních centrálních bank a trvalo to tedy nějakou chvíli, než se nám podařilo vybudovat tady takového celoevropského ducha nebo důvěru v celý ten systém. Nyní toto budeme tady také budovat od začátku a možná tady bude, budou ty pochybnosti jaksi menší na straně vnitrostátních systémů. Samozřejmě důvěryhodnost SRB bude založena na jeho schopnosti skutečně přinést nějaké efektivní řešení. Jsou tady určité zásadní prvky a prvním z nich je právě vnitřní rekapitalizace a to, do jaké míry se nám podaří v praxi skutečně realizovat. A také jde o to, jakým způsobem bude výbor e, využívat své možnosti, pokud jde o řešení situace v konkrétních bankách. Dále paní Beres za SAD. Děkuji, pane předsedo, vážený pane kandidáte. Já se vrátím k tomu, co jste zde právě řekl a zcela souhlasím s myšlenkou, že když se snažíme něco budovat na evropské úrovni, když začínáme od nuly, tak je to většinou lepší. Ale právě z toho získávám pocit, že že e, budování toho mechanismu pro řešení sporu, že je to vlastně takový téměř mezivládní úkol, kdy každá vláda obhajuje své národní stanovisko, vlastně se zakopává do zákopů tedy, spíš než aby to byla skutečně ekonomická vize, protože a priori se berou v úvahu e, riziková kritéria, ale také zde bylo řečeno, že vlastně nemáme žádnou křišťálovou kouli, co se týká hodnocení rizik bankovního systému. Jestli tedy ta skutečnost jednání o financování toho přechodního fondu není v rozporu s vaším optimismem, co se týká nemezivládního přístupu a evropské integrace fondu pro řešení eh, sporu, což není zcela v souladu s tím mechanismem. Děkuji. Já si myslím, že hlavní povinností výboru v rámci systému skutečně bude to, čemu vy říkáte evropská perspektiva. To znamená, to bude něco, podle čeho bude vlastně posuzována úspěšnost našeho výboru. Podle toho, do jaké míry skutečně byl schopen jak si promítnout tu, tento evropský rozměr do tohoto rámce. Takže já si myslím, že toto je něco, co potom, podle čeho nás ostatní potom budou soudit. Myslím si, že přístup k dohodě, která byla dosažená ohledně toho mechanismu, by neměl být založený jenom na mezivládní úrovni, ale měl by tam být, jak jste řekla, možná více evropský přístup. Ale jestli to v praxi bude skutečně závažnou překážkou pro přijetí nějakého celoevropského způsobu řešení krize, tak já jsem tady skutečně optimistický a myslím si, že výbor bude mít možnost eh, skutečně toto provést. I když je pravda, že možná by bylo lepší, kdybychom z hlediska institucí se k tomu bývali už na začátku postavili jinak. Pokud jde o slabiny tohoto návrhu, tak si myslím, že se nám možná podaří tyto slabiny překonat správnou implementací pravidel v praxi. Ano, ještě? Znamená to, že vy si to představujete tak, že v nějaké chvíli, kde se budete tedy učit jaksi za pochodu, řeknete, že ten systém by měl být vyváženější než to, než ta podoba, jaká v tuto chvíli existuje, i když parlament tady samozřejmě také se účastnil aktivně toho vyjednávání. Já myslím, že tady je jedna obecná věc a sice, že výbor pro řešení krizí by měl být připravený říci parlamentu a ostatním důležitým hráčům, že některé prvky toho původního návrhu jsou ve skutečnosti proto překážkou pro aktivní eh, realizaci. A další klíčovým aspektem je rozhodovací proces, protože, jak jste sama řekla, tam je prostor pro celou řadu různých aktérů. A samozřejmě eh, SRB může vznášet také připomínky k jakémukoliv návrhu komise nebo radě. Takže musíme teprve v praxi si počkat na to, jak to bude fungovat. Myslím si, že v tuto chvíli není možné ještě říct, že to nebude fungovat ze zásady. A myslím si, že eh, SRB bude tedy činit svá rozhodnutí na základě jasných důvodů, ale ještě si musíme počkat na to, eh, jak celý ten systém a spolupráce SRB s radou, komisí, parlamentem, jak to bude fungovat. A pokud to nebude fungovat, tak si myslím, že SRB v žádném případě se nebude bát to říct nahlas a nebude se bát navrhnout příslušné změny. Děkuji pan Stanislav Odzok za EKR. Děkuji mnohokrát. Já bych chtěl ještě, abyste pohovořil o svých profesních zkušenostech dosavadních. Vy jste říkal, že budete také muset spolupracovat s různými agenturami, s vnitrostátními orgány. Omlouvám se, říká pan předseda, problém s nastavením kanálu jazykového. Řečník pokračuje. Vy jste říkal správně, že budete muset spolupracovat s celou řadou různých institucí, s vnitrostátními aktéry a tak dále. Nicméně nezmínil jste nás, výbor pro hospodářské a měnové záležitosti Evropského parlamentu. Možná to bylo opomenutí na vaší stran, eh, z vaší strany, protože my budeme první, kteří budou hlasovat o vašem potvrzení ve funkci v pondělí. Takže prosím, řekněte mi, jak budete spolupracovat s námi. Bez mikrofonu, bohužel. Sorry, I, I think I mentioned... Myslím si, že už jsem zmínil to, že souhra s vaším výborem bude pro náš výbor velice důležitá. A to ze dvou důvodů. Za prvé, protože máme požadavky na odpovědnost, takže samozřejmě náš výbor musí být co nejtransparentnější ve vztahu k Evropskému parlamentu. A obec, z obecnějšího hlediska si myslím, že musíme být otevření a transparentní ve vztahu ke všem relevantním aktérům. A druhý důvod, který jsem zmínil, bylo to, že vzhledem ke konkrétním zkušenostem z, konkrétním, z konkrétních případů tak pokud náš výbor identifikuje nějaké překážky, které eh, souvisejí s určitými konkrétními předpisy, tak potom náš výbor bude mít jas, zcela jasně zájem na tom, aby Evropskému parlamentu řekl o těchto překážkách, abychom mohli přís, potom ve spolupráci zmínit ta příslušná ustanovení, která působí problémy. Samozřejmě evropské zastoupení Například eh, v evropských standardech pro řešení krizí je důležité, protože je tady, jsou tady určité obavy z odpovědnosti jednotlivých aktérů, které se účastní toho vyjednávání. To znamená, že já očekávám, že výbor pro řešení krizí se stane velice relevantním hráčem i v mezinárodní diskuzi o standardech pro řešení krizí. A samozřejmě je jasné, že budeme muset také eh, podávat zprávy tomuto výboru a budeme muset ve vztahu k tomuto výboru být transparentní. Děkuji, říká pan předseda. Další na řadě je Danuta Hubner. Děkuji, pane předsedo. Jak víte, v tuto chvíli v Ekofinu probíhají ještě eh, diskuzi o kompromisu, který se týká příspěvku bank do fondu pro jednotné řešení problémů a v tuto chvíli ještě eh, se objevují nové myšlenky, například eh, nápad, že bych se měl zrušit limit eh, na příspěvky a že tedy by o tom rozhodovala potom Centrální banka Evropská. Takže já se chci zeptat, jak vy se na to díváte, jak se díváte na toto vyjednávání, protože se zdá, že toto je téma, které začíná být velkým problémem abychom vůbec dospěli tady v roce 2015 a 2016 k rozhodnutím a mohli nastavit celý ten systém. Obecně, pokud jde o hlavní prvky rámce pro definici příspěvků bank do Fondu pro jednotné řešení, tak já skutečně souhlasím s těmi hlavními prvky, které zatím byly stanoveny, především s tím, že by měl, měla existovat zásada přiměřenosti, podle které menší banky protože vlastně eh, je u nich daleko menší pravděpodobnost, že budou vůbec těžit z tohoto fondu, by také měly platit méně. A samozřejmě banky, které pravděpodobně budou největšími příspěvci, pří, příjemci, pardon, jsou ty větší. Záleží, záleží to také na rizikovém profilu bank. A tady si myslím, že skutečně souhlasím se stávající strukturou. Pokud je o tu konkrétní otázku, kterou jste eh, zmínila, tak tady se eh, přiznám naprosto upřímně, to není záležitost, kterou bych sledoval velice eh, velice podrobně, takže mm, než abych vám poskytoval nějakou generickou odpověď, tak raději řeknu, že to není záležitost, kterou se zabývám podrobně. Samozřejmě, pokud jde o závazky na jedné straně, anebo potom příspěvky v hotovosti, to se netýká až tak tohoto konkrétního fondu, ale týká se to eh, vlastně jakéhokoliv fondu. A tyto diskuze se vedou i na globální úrovni, pokud jde například o TLAC, to znamená o celkovou kapacitu eh, vstřebávat ztráty. Eh, potom je tady celá ta diskuze o strategii prostřednictvím toho, toho jednoho vstupu. Eh, hovoří se o tom, zda by se tady ta kapacita pro absorpci ztrát měla distribuovat v rámci tedy struktury nějakého podniku nebo zda eh, by se to mělo řešit prostřednictvím záruk nebo položkách, položek v rozvaze. Samozřejmě pokud existuje nějaká záruka, tak není vždycky jisté, že budou peníze k dispozici, když budou potřebné. Samozřejmě pokud jsou platby v hotovosti, tak bude jasné, že ta hotovost jaksi je připravená, ale já na to nemám vyhraněný názor, ale v tuto chvíli bych řekl, že spíše bych se klonil k tomu, že je lepší mít hotovostní platby, aby skutečně byly eh, finanční prostředky k dispozici, když je to potřebné. Protože když budete žádat banky, aby přispěly eh, ve chvíli, kdy to bude potřebné, tak je tam potom eh, to také problém s procyklikalitou, možná to v tu chvíli zrovna bude vzhledem k potížím obtížné a tak dále. Takže je tady celá řada věcí, které je třeba vzít v úvahu. A to mě opět vede k závěru, že spíše možná by bylo lepší mít platby v hotovosti, ale nemám na to vyhraněný názor, jak jsem říkal, takže přesnější, konkrétnější už nebudu. Thank you. Děkuji. Chci se zeptat, zda ještě někdo z dalších kolegů chce položit eh, opětovnou otázku v rámci nezapsaných řečníků. Pokud tomu tak není, tak v tom případě můžeme toto slyšení ukončit. Děkuji vám za to, že jste se k dnešnímu slyšení dostavil a jak víte, tak v příštím týdnu budeme o vaší kandidatuře hlasovat. Děkujeme. Forma, forma, forma. we try to anticipate a little bit uh, also. Pan Lojtině mi by měl dorazit ke svému slyšení, takže bych vás, vážení kolegové, požádal, abyste se trvali v zasedacím sále. Uděláme si možná tak pětiminutovou pauzu, možná ani ne. Eh, obrátím se tady na své spolupracovníky. Ne, tak pan kandidát již eh, přichází. waiting instruction from the secretariat whether. Čekám teď na instrukce od sekretariátu, zda budeme, zda budeme moci znovu začít, anebo zda ještě čekáme na některé zástupce politických skupin. No, ah, we can start. Great. Vítáme pana Lojtimeniho. Pan Lojtimeni je ředitelem státního penzijního fondu ve Finsku. Již s námi absolvoval neformální výměnu názorů k bankovní unii, což byl tedy první krok v rámci celého postupu a nyní byl přizván k formálnímu slyšení jako oficiální kandidát na funkci místopředsedy výboru pro řešení problému. Gratuluji tedy k této nominaci a nyní zahájíme formální slyšení, které je rovněž vysíláno přes internet. Začneme vaším úvodním vystoupením. Máte pět minut. Thank you, Mr. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení poslanci, jsem velice rád, že zde mohu vystoupit se svými úvahami, pokud jde o jednotný mechanismus pro řešení problémů a pokud jde o mou funkci místo předsedy výboru pro řešení problémů. Nejprve bych přednesl určité obecné postřehy a pak bych se dostal konkrétně k navrhované funkci místo předsedy. Pokud jde o SRM, je to velice důležitá součást bankovní unie. Krize z roku 2008 byla zásadním okamžikem. Finanční krize ukázala, že máme nedostatečnou infrastrukturu na finančních trzích. Byl to takový zátěžový test pro vlády, pro banky, pro celou společnost. Náklady, odhady nákladů na finanční krize jsou obrovské. Jenom ve Spojených státech náklady jsou odhadovány na více než 14 bilionů amerických dolarů. Evropa byla zasažena snad ještě hůře. Státní dluhy byly obrovské a bylo potřeba aby začala co možná nejdříve fungovat bankovní unie. Mechanismus SRM a výbor SRB by měli pro příště zajistit ochranu vlád a daňových poplatníků před krachy na finančním trhu. Tento výbor bude mít funkci koordinace a řízení při provádění politiky vůči eh, finančním institucím, které jsou v obtížné situaci. Budeme jednat ve spolupráci s Evropským parlamentem a budeme samozřejmě také koordinovat své kroky s G20, Radou pro finanční stabilitu a s dalšími hráči. Kdybych měl jmenovat jeden rys eh, SRM, který podle mého názoru je eh, jasnou novinkou, pokud je o řešení problému finančních institucí, tak je to mechanismus vnitřní rekapitalizace, bail-in. Tradiční nástroj záchrany bude nahrazen novým nástrojem rekapitalizace z vnitřních zdrojů, kdy se budou využívat vlastní prostředky k záchraně. Je to tedy velká inovace, a je to jakýsi, jakási rezerva, která by měla ochránit prostředky daňových poplatníků. Nástroj vnitřní rekapitalizace nutí banky eh, využívat jiné nástroje pro eh, předcházení otřesů. Toto vše by mělo tedy posílit odolnost finančního systému proti eh, otřesům. Otřesy na finančních trzích samozřejmě mohou přicházet z různých stran a mohou mít různé příčiny. Některé z těch příčin již byly řádně zanalizovány, byly provedeny potom u velkých evropských bank následné zátěžové testy. Tyto testy jsou příklady scénářů, a s nimi se mohou potýkat instituce na bankovním trhu. Finanční trh, zátěžové testy, ocenil a banky teď mají určitý čas, eh, prostředky a také motivaci posílit svou kapitálovou strukturu. A nyní bych eh, se podíval na roli místo předsedy výboru pro řešení problémů. Místo předseda bude mít eh, tři hlavní úkoly. Jednak bude mít na starost jednotný fond pro řešení problémů, dále se bude účastnit diskuze k opatření k řešení problémů a bude napomáhat předsedovi a bude odpovídat také za koordinaci. Podívám se na všechny tři funkce nyní podrobněji. Za prvé, místo předseda tedy bude vést ředitelství pro jednotný fond pro řešení problémů. Cílová hodnota fondu je 1% poptá v podílu krytých vkladů všech institucí, které se účastní SRM v členských státech. Mělo by to 55 miliard eur do 8 let po spuštění v roce 2016. Fond bude takovou rezervou pro finanční potřeby v případě krize. Před vybudováním fondu um, potřebujeme stanovit jasná pravidla a postupy. Investiční politiky musí být regulovány na obecné úrovni podle nařízení a ze mé zkušenosti investiční politiky jsou vždy Eh, vázané na konkrétní účel. Všechny politiky tedy musí začít fungovat před spuštěním fondu. Komise před dvěma týdny přišla s podrobným plánem na financování takovéhoto fondu. Cílem systému ročních příspěvků do fondu je vytvořit eh, nutnou rovnováhu a stabilitu. Eh, míra podílu a příspěvku se bude řídit rizikem, jemuž čelí jednotlivé finanční instituce. Místo předseda bude také členem eh, rady, která řeší samotný proces řešení krize konkrétních institucí. Doufám, že nařízení o regulaci bank banky ochrání a umožní jim také ochránit veřejné zájmy. Jde o nastavení správné rovnováhy, ochrany a přitom eh, zajištění dostatečné konkurenceschopnosti na bankovním trhu. Jde nám o vytvoření eh, silného základu pro růst a pracovní místa v této oblasti. Místo předseda bude také napomáhat předsedovi a bude odpovídat za korporátní služby. Sem spadají různé záležitosti, včetně lidských zdrojů, informačních technologií a tak dále. Kdybych to tedy měla shodnout, tak mechanismus řešení problémů a výbor pro řešení problémů jsou důležitou součástí bankovní unie. Je to velice důležité pro samotné bankovnictví, ale také pro evropské občany. Účelem předsedy je přispívat k budování Eh, jednotného fondu pro řešení problémů. To je obrovský úkol. Já bych chtěl přispívat eh, k zavedení řádného fungování finančních trhů. Chceme, aby tako, takovéto trhy posilovaly ekonomický růst a prosperitu Evropy z dlouhodobého hlediska. Jsem velice rád, že mohu diskutovat o těchto záležitostech s vámi eh, dnes podrobněji. Děkuji. Pan předseda, děkuji. Děkuji za EPP. Nejprve pan Pablo Salba, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za vaše vystoupení. Vy jste hovořil o evropských občanech a já doufám, že toto vše bude ve prospěch evropských občanů. Nicméně mohli bychom se o toho odrazit a mluvit o demokratické odpovědnosti. Zajímalo by mě, zajímalo by mě vaše pojetí demokratické odpovědnosti. Jak ji chápete, pokud jde o SRM a e, také o spolupráci Výboru pro řešení problémů s Evropským parlamentem. Děkuji za tento e, dotaz. Spolupráce s komisí, parlamentem, to je pro mě velice důležité nařízení, e, se schvaluje Evropským parlamentem, takže je i spolupráce s vaší institucí velice důležitá, doposavat funguje velice dobře. V nařízení jsou určité postupy, které mají zajistit řádnou komunikaci s Evropským parlamentem, s vaším výborem. Takže pevně věřím, že takováto vzájemná komunikace a spolupráce bude prospěšná pro obě strany. Já se o ní osobně budu zasazovat. Děkuji za socialisty paní Bereš. Merci, monsieur le... Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane kandidáte. Na funkci místo předsedy děkuji, že jste nám popsal, jak vidíte konkrétně vaši roli. Já se domnívám, že etap, etapu, kterou žíváme s ustavováním tohoto fondu, je naprosto zásadní a mám určitou obavu související s mezivládní povahou, kterou nabral nikoliv ten dohled, který směřuje spíše k federalizaci, ale to spíše to financování fondu pro řešení eh, problémů prostřednictvím mezivládních eh, jednání. Ne, nedomníváte se, že bude docházet k určitému tlaku a k pnutí v rámci tohoto fondu a že to bude znamenat určité problémy eh, s objektivním tedy výkonem vaší role a včetně toho návrhu, který vidím dnes ohledně složení tohoto fondu pro řešení problému. Nebo jasněji řečeno, domníváte se, že způsob financování během toho období eh, ustanovení zajišťuje celou nezávislost Fondu pro řešení eh, problémů. Děkuji. Děkuji za tento dotaz. Financování jednotného fondu eh, už částečně probíhá, částečně se o tom ještě bude diskutovat. Bude to financování ex ante, založené na dosažení určité rovnováhy mezi paušálním příspěvkem a příspěvkem, který bude odvozen od rizika. Za druhé, financování vychází z příspěvků ex post, pokud budou potřeba. My doufáme, že nikoliv, nicméně je proto vytvořen příslušný mechanismus. A pak jsou tady další dva možné prvky či části financování, pokud dojde k mimořádné situaci. Jednak jde o výpůjčku z jiného mechanismu pro řešení problému a zároveň je zde také možnost alternativních zdrojů financování. Pokud jde o první možnost financování příspěvky ex ante, tak jak už jste říkala, zde může dojít k určitému napětí mezi vládami jednotlivých členských států, ale nařízení je již sepsáno, myslím, že je zcela jasné a je jasné, že cílem fondu jsou určité konkrétní věci a také míra financování nastavená na 1%, a 55 miliard jako celková částka, to by mělo být dostatečné financování na ochranu vlád členských států. Doufám, že bude vše hladce fungovat, ale samozřejmě je možné, že se povedou další diskuze ještě během samotného procesu. Pan předseda, děkuji. Nyní Danuta Hybner, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já myslím, že bankovní sektor je v Evropě dost roztříštěný, nicméně vy budete jednat hlavně s bankami, které jsou tradiční, zavedené, mají rozsáhlé zkušenosti s přeshraničním fungováním. To znamená, až budete řešit banky, které fungují pod dohledem různých dozorových orgánů, jakým způsobem si myslíte, že budete řešit problémy, které souvisejí s se situací v jednotlivých členských státech. Nemyslíte si, že narazíte na problémy, které budou pramenit právě eh, z toho, že bude potřeba řešit problémy přeshraničně? Jakým způsobem eh, budete chtít přistupovat k těmto výzvám v případě bank, které fungují jak v eurozóně, tak mimo ní, mimo bankovní unii? Bez mikrofonu. Součástí bankovní unie jsou i určité první kroky, které již byly mm, uskutečněny, to je zavedení samotného fondu, eh, vytvoření výboru pro řešení problémů. A přeshraniční problémy a úkoly, ty jsou samozřejmě vždy obtížné, ale Evropská unie se na tyto problémy eh, připravuje a já si myslím, že budeme schopni je řešit z dlouhodobého hlediska bude samozřejmě potřeba nastavit spolupráci mezi eurozónou, evropskými státy a dalšími oblastmi a míra spolupráce mm, bude velice mm, důležitým faktorem. G20, skupina pro mezinárodní eh, stabilitu, pro globální stabilitu to budou eh, vše subjekty, které eh, se také zabývají eh, těmito problémy. A pokud jde konkrétně o výbor pro řešení problémů, zda bude mít možnosti řádně koordinovat mm, situaci, já se domnívám, že, že ano. Vám předseda, děkuji. Hlásí se o slovo ještě někdo další? Máte nějaké dotazy? postřeji či vyjádření. Pokud ne, tak můžeme toto velice stručné, krátké slyšení ukončit. Přestože bylo krátké, tak si myslím, že bylo nutné a užitečné a zároveň pozitivní. Těšíme se tedy na naše hlasování, které proběhne příští týden. Jinak vám děkujeme stejně jako jsme poděkovali všem předchozím kandidátům za to, že jste se dostavili na dnešní slyšení a zúčastnili se dnešní diskuze, stejně jako předchozí neformální výměny názorů i s Evropskou komisí, komisí. Prozatím ta spolupráce byla výborná, takže se těšíme na pozitivní završení celého postupu, tak aby mohl výbor pro řešení problémů začít fungovat, neboť se jedná o důležitý pilíř v struktuře bankovní unie. Takže vám děkuji, pane kandidáte.